Iniziamo. Buon pomeriggio a tutti, diamo inizio alla commissione. Krásné odpoledne. Měli bychom začít schůzí našeho výboru a já bych chtěl nejprve oznámit změnu pořadu jednání. Zpravodaj, který se chystá eh, přednést nám zprávu o eh, systémy kvality vztahující se na zemědělské produkty Garcia Pérez a dále eh, pokud je o normy pro uvádění na trh, změny nařízení, takže to jsou naši dva zpravodajové, kteří musí oba brzy eh, nás opustit a proto tedy navrhuji změnu pořadu jednání a Zítra ráno začneme jedenáctkou a dvanáctkou a poté teprve budeme postupovat eh, podle našeho již schváleného pořadu jednání. Potom sdělení tedy předsedy. Připomínám vám, že dnes eh, je naše jednání na webstreamu. Eh, milé kolegyně a kolegové, předložené zprávy které se týkají eh, reformy společné zemědělské politiky, které jsou tady zmíněny, ty budou 18. a 19. června na řadě. Já tedy chci oznámit, že lhůta pro podání pozměňovacích návrhů, jak bylo domluveno s, s koordinátory, se plánuje na 9. července ve 12 hodin. Jedná se tady o financování společné zemědělské politiky a potom samozřejmě o společnou organizaci trhu. To plánujeme na 10. 7 také 12 hodin, to znamená 9. a 10. červenec na předložení eh, pozměňovacích návrhů, které se týkají reformy společné zemědělské politiky. Chci vám připomenout, že pozměňovací návrhy musí i vycházet z návrhu komise, nikoliv z návrhu zpravodajů. Je vám to všechno jasné? Ano, děkuji. A teď budeme pokračovat bodem 3 našeho dnešního pořadu jednání. Jedná se zde o představení studie, jak můžeme v podstatě přispět eh, k udržitelnosti eh, konkurenceschopnosti a rozšířit inovaci v zemědělském odvětví. Vítám eh, naši koordinátorku paní doktorku Žanet, eh, která je z příslušného institutu. Ta už se objevila několikrát na naší schůzi. Paní profesorka představí studii a pan Buckwell potom odpoví na otázky. Takže začneme. Začíná paní profesorka eh, Janet Dwyer. Já tady ještě vítám tedy další eh, naše členy a děkuji za jejich přítomnost. Děkuji vám, pane předsedo, dobré odpoledne všem. Děkuji vás všem za pozvání do parlamentu. Toto je moje první návštěva u vás a je to pro mě opravdu velká událost. Takže se velice těším na naši dnešní diskuzi a na to, že vám eh, podám zprávu o studii, kterou jsme provedli. Budu hovořit asi 20 minut a potom doufám, že tedy proběhne plodná diskuze. Abych to nejdříve uvedla stručně, dovolte, abych vám eh, také vysvětlila, jaký je kontext pro tuto studii a její cíle. Podíváme se také stručně na to, jaký jsme zvolili přístup a na načasování. A také vám představím odborníky, kteří se mnou na této studii spolupracovali. Dále budeme hovořit o našich hlavních zjištěních, která jsou záložena na revizi stávajících zkušeností se SZP. A potom také zhodnotíme návrhy na reformu v tomto kontextu. A dále potom ve studii činíme určitá doporučení. Navr- eh, já chci zdůraznit, že v tuto chvíli jsou to zatím jenom návrhy doporučení, protože jsme je ještě nemohli prodiskutovat s vámi a doufáme, že z dnešního jednání si odneseme myšlenky, které nám pomohou doladit doporučení v naší studii, takže se velice těším na vaše reakce. Kontext pro naši studii je takový, že na, na začátku tady máme dva citáty. První je ze sdělení komise, které se týká role reformy SZP, o které hovoříme. A právě v tomto kontextu se objevil termín udržitelná konkurenceschopnost. Myslím, že to bylo poprvé, kdy oficiálně eh, se právě tento cíl zmínil jako oficiální cíl naší budoucí politiky v této oblasti. A myslím si, že je zajímavé, že v tomto vyjádření ten kontext, v jakém se používá slovo udržitelný, se velice úzce je pro, propojeno s využíváním uh, půdních zdrojů Evropské unie. Druhý citát je eh, od pana komisaře Čološe, když prezentoval podrobný legislativní návrh parlamentu. A tady opět propojuje eh, bezpečnost potravin a hlavní globální výzvy v oblasti Eh, životního prostředí. A za třetí je tady velký důraz na zachování územní rovnováhy. Takže cílem je, abychom zajistili, že v budoucnu bude evropská půda aktivně obdělávána. Takže se prostě musíme snažit o to, aby, eh, aby se půda a krajina vůbec byla aktivně řízena, aktivně obdělávána. Cíle naší studie byly tedy takové, že jsme chtěli vycházet z těchto cílů, jak je sdělila komise, a chtěli jsme zhodnotit, do jaké míry současné politiky mají možnost dosáhnout těchto cílů. Podívali jsme se do minulosti na to, co jsme se zatím naučili, co jsme zjistili o tom, čeho politiky dosáhly dosud a také jsme vzali v úvahu zdůvodnění změn kontext pro tyto změny a v současné výzvy. Nedívali jsme se jenom na samotnou SZP, ale také na ostatní politiky, které s ním mají co dočinění a které jsou také do jisté míry relevantní, pokud jde o cíl udržitelné konkurenceschopnosti. Protože naším konečným cílem je podpořit výbor a parlament, aby mohl zareagovat na tyto návrhy legislativní metody eh, jsme použili tedy revizi dokumentů na úrovni evropské, ale také na úrovni některých členských států. Snažili jsme se si eh, vybrat eh, členské státy, které byly rozvrstveny, tedy geograficky sever jich, to znamená nové členské státy i starší členské státy, velké dárce, pokud jde tedy o příspěvky do evropského rozpočtu a také ty, kteří nejvíce dostávají z evropského rozpočtu. Chtěli jsme se zaměřit na ty prvky v těch nových návrzích, které, na které se až tolik studií nezaměřuje obvykle a mm, které jsou v tom novém navrženém balíčku e, důležité. To znamená výsledky třeba e, toho helčeku, zdravotní prohlídky a tak dále. A ta přidaná e, hodnota, která je zdůrazňovaná v rámci druhého pilíře. A celé to ten pojem skutečně dosažení cílů, nějakých skutečných výsledků. Tady je to důležité především u zemí, které mají dlouhou historii využívání fondů soudržnosti, kdy tady eh, spolu na místní úrovni se doplňuje řada fondů a řada politik. Eh, studie byla prováděna od prosince do dubna. Eh, v týmu jsme měli celou řadu odborníků z různých členských států. Možná některá tato jména poznáváte. Chtěli jsme tam jak eh, odborníky z nových členských států, tak i ze starších členských států. Takže chtěli jsme velice jasně vysvětlit, co komise myslí terminologií, kterou užívá ve svých dokumentech a návrzích. A v tomto konkrétním kontextu, tak jak tyto termíny používá komise, tak si myslím, že ten termín udržitelný se velice často používá v tom smyslu, že chceme respektovat životní prostředí, ochran, ochraňovat zdroje, a zajistil, zajistit eh, udržení kvality životního prostředí pro dlouhodobé, eh, aby z toho dlouhodobě mohlo zemědělství těžit. Konkurenceschopnost, to je zajímavé, protože to si myslím, že se nepoužívá až tak eh, v tom smyslu, ve kterém to, tento termín používají ekonomové. Myslím si, že je to propojeno právě s zachováním života schopnosti zemědělství v Evropě. Nejde tam jenom o podporu těm, těch nejproduktivnějších, nejúčinnějších, nejefektivnějších eh, zemědělských podniků v Evropě. A inovace, tento termín se objevuje v řadě těchto návrhů a je propojen s tím širším eh, konceptem inovační unie. To je takový klíčový mechanismus, prostřednictvím kterého se eh, má dosáhnout změn v zemědělství, že musí být tady odolnější, udržitelnější, musí být schopno se vyrovnat s výzvami klimatických změn a bezpečnosti potravin. A proto tady tyto termíny hospodářské, eh, sociální cíle a zemědělské, toto je všechno součástí jedné vize. Když se podíváme na dosavadní zkušenosti, tak jsme došli k tomu závěru, jak se asi umíte představit, že oba dva pilíře této politiky mají přímý dopad na udržitelnou konkurenceschopnost evropského zemědělství. Ale pokud je o to, jak fungují, tak eh, zkušenosti naznačují, že pilíř jedna má to jsou tady přímé platby a opatření tržní tak jejich účinky jsou eh, obecnější spíše než konkrétní a eh, mají taky svým způsobem podporují necíleným způsobem zemědělské aktivity, ale neumožňují přímou transformaci v tom smyslu, jak se o ní hovoří tedy v dokumentech a v návrzích. Ve srovnání s prvním pilířem, mechanismy druhého pilíře stávající politiky mají mnohem větší potenciál podpořit skutečně tyto cíle. Jsou tam cílené nástroje, které mají za cíl zlepšit produktivitu a konkurenceschopnost a také tam jsou mechanismy, které mohou přímo zacílit ekologické a sociální výhody a podpořit multifunkcionalitu, multifunkčnost zemědělství. Nicméně jsou zde určité problémy, pokud jde o to, jak v tuto chvíli fungují programy pro rozvoj venkova. V tomuto oboru se dlouhá léta věnuji a skutečně eh, vím velmi dobře, jaké jsou rozdíly mezi cíly pilíře 2 a mezi tím, co se skutečně v praxi zatím podařilo dosáhnout. A jsou tady určité problémy, eh, protože eh, programy pro rozvoj venkova ne vždycky úplně dobře vyvažují své jednotlivé, jednotlivé cíle. Někdy se stává, že se tyto cíle rozcházejí ve svém zaměření a v některých oblastech financování není úplně eh, cíle, cíleně zaměřeno, především třeba investiční pomoc v celé řadě členských států. A pokud ta cí, pomoc není, ta podpora není eh, cíleně zaměřená, tak bohužel dopadá, dochází někdy k tomu, že ty peníze nedosáhnou jaksi mm, výraznějších výsledků, než by se dosáhlo bez nich. Tyto problémy nesouvisejí ani tak s tím celkovým nastavením, ale spíše s tím, jak se na místní úrovně ty peníze rozdělují. Musíme se tady zamyslet nad tím, čeho se má tím financováním dosáhnout. A to si myslím, že se velice často neděje. Důraz se obvykle klade na to, že se ty finanční prostředky utratí, vynaloží. Ale to samo o sobě jaksi není měřítkem eh, dosažení výsledků. Máme tady některé příklady projektů, u kterých si myslím, že se tam dosáhlo dobrých výsledků, jsou inovativní, jsou udržitelné eh, a podporuje se tam tady eh, dosažení těchto cílí, cílů prostřednictvím pilíře 2. Jsou to velice úspěšné eh, aktivity, které mají vzdělávat, především pokud jde o porozumění ekologickým tématům a o to, jakým způsobem chápeme vůbec celý ten koncept multifunkčnosti, že to je tady strategie pro podnikání. Je tady celá řada výhod z jednotlivých eh, investic. Tam dole máte příklad eh, biofarmy, která využívá eh, i zaměstnance s kteří mají nějaké třeba potíže s učením nebo různá postižení. Tady u toho slajdu asi příliš času nestrávím. Pokud jde o eh, dosažení udržitelné konkurenceschopnosti a inovací konkrétně, tak jsme došli k závěru, že existuje celá řada faktorů v těch jednotlivých programech, který, kteří naopak eh, nepodporují inovace a stěžují inovace. Je to proto, že velice často eh, evropské peníze prostě eh, nechtějí riskovat, což je samozřejmě chválihodné svým způsobem, ale když se nad tím zamyslíte, tak privátní soukromý sektor investuje do zemědělství a velice eh, do, podrobně sleduje, do čeho investuje. A samozřejmě pokud z krátkodobého hlediska se e, nevyplácí investice, tak někdy, někdy soukromý sektor není ochoten investovat dlouhodobě, velice často není ochoten investovat do investic, do čehokoliv, co e, jaksi mění zažitý způsob fungování. A potom jsme se tady ptali na otázku, co mohou udělat veřejné peníze e, na rozdíl od soukromých nebo v souladu se soukromými. Myslím se, že často právě dochází k tomu, že veřejné peníze fungují podobně jako soukromé, protože jsme opatrní, máme strach z toho, jak moc legitimně se Eh, naše veřejné prostředky vynakládají. A to si myslím, že je něco, s čím musíme do budoucna něco udělat, pokud chceme na místní úrovni tyto problémy překonat. Protože celá řada dobrých nápadů se nerealizuje, protože neprojde tím bludištěm jednotlivých pravidel a předpisů, eh, kterými se řídí využívání prostředků z rozvoje venkova. Také si myslím, že velice často se lidé úzce Eh, specializují, někteří se zaměřují na ekologickou udržitelnost, někteří zase na trhy a velice často neprobíhá eh, dostatečný dialog. To znamená, že potom někdy se ty finanční prostředky cel, jako celek eh, nevyužívají rovnoměrně. Když se když se podíváme na působnost dalších politik, které mají dopad na Eh, zemědělství, udržitelnost a inovace, to znamená výzkum a vývoj, nebo nedávný balíček k opatřením eh, v mléčném sektoru, nebo na evropskou politiku pro inovace a eh, na mm, politiku pro kvalitu produktů. To vše je velice relevantní pro naše cíle, ale není tady dostatečná propojenost s reformou SZP a myslím si, že to by se mělo zlepšit. A úplně na závěr bych se chtěla zmínit eh, o té diskuzi o reformě SZP. My se domníváme, že tady je celá řada různých zájmů a také eh, velká možnost využít druhý pilíř pro naplnění stanovených eh, cílů, ale bohužel diskuze se příliš soustředí na první pilíř a myslím si, že to často bývá překážkou pro konstruktivní diskuzi o tom, jak nejlépe stanovených cílů naplnit. Tady jsou některé další příklady, které ale spíše přeskočím, abychom tím nestráceli čas. E, teď, když se podíváme dále na další nové návrhy, tak to jsou naše mm, závěry. Pokud jde o samotný pilíř 1, tak vzhledem k tomu, že jde o podporu příjmu a protože mm, by mu měly být přisouzeny další eh, cíle. Je to pořád ještě základní pilíř eh, pro budoucí vývoj zemědělství. Není to transformativní mechanismus sám o sobě. A tudíž eh, se domníváme, že bude sehrávat příliš především roli v tom, že bude udržovat územní rovnováhu a doufejme, že se podaří těchto cílů naplnit. Kromě toho jsou tady ovšem důležité horizontální mechanismy také v rámci prvního pilíře, které ve zprávě zdůrazňujeme a které jsou velice důležité. Je to jednak eh, ten zemědělský poradenský eh, systém, který by měl eh, umožnit dosáhnout té udržitelné konkurenceschopnosti. A pak pokud jde o podmíněnost eh, a dodržování environmentálních eh, norem, tak samozřejmě to musí eh, v těch návrzích na reformu nadále zůstat, protože to souvisí s udržitelností. Teď bych se ještě vrátila k jedné věci. Druhý pilíř má obrovský potenciál a myslím si, že dosavadní návrhy obsahují pozitivní prvky v tom, že bychom se posunuli Eh, od toho stávajícího systému eh, k systému, který více bude moci reagovat na potřeby udržitelné konkurenceschopnosti v budoucnu. Zdůrazňujeme eh, Evropská inovativní partnerství, také podporu pro různé druhy spolupráce, kdy vzniknou širší vazby v rámci zemědělského sektoru a využívání zkušeností z programu LEADER, abychom posílili tu flexibilitu, kterou známe z minulého programovacího období a která se nyní spíše vytratila. Je třeba vytvořit pozitivní rámec pro rozvoj venkova a ten doposavat není um, dostatečný. My si myslíme, že je třeba klást větší důraz na to, jak překlenout tu propas mezi mm, slovy na papíře a e, skutečnými výsledky v praxi. Také bychom mm, byli rádi, kdyby došlo k synergiím mezi zemědělskou politikou a dalšími souvisejícími oblastmi. V tomto návrhu se objevuje také nová logika e, tím, že e, dříve od toho roku 92 až do posledních reform z nedávné doby se eh, přecházelo k oddělené podpoře a potom z prvního pilíře se spíše směřovalo na druhý pilíř. A myslím si, že toto se musí změnit, protože tou základní myšlenkou této reformy je především spravedlnost a rovnost pokud jde o relativní postavení nových a starších členských států a distribuci plateb mezi členskými státy. Toto je zásadní záležitostí toho nového balíčku. Můžeme si položit otázku, zda redistribuce je skutečně nutná, zda a máme nastavená jasná kritéria pro rozhodování o tom, jak by ta redistribuce měla probíhat se týče toho, um, jak situace vypadá v jednotlivých pilířích, tak je myslím jasné, že v tom starém modelu v pilíři 1 se řešily hlavně podpory příjmu, příjmu nebo mm, kompenzace, pak se stalo staré podpory, podpory příjmu a druhý pilíř řešil uh, rozvoj venkova, tak v tom novém balíčku už jsou uh, prvky uh, rozvoje venkova v obou dvou pilířích, stejně jako podpora příjmu je v obou dvou pilířích. Například eh, v pilíři 1 je podpora pro eh, mladé farmáře, ale můžeme eh, tam vidět souvislost i s konkurenceschopností, i s rozvojem venkova a to též platí opat, vlastně opačně pro záležitosti, které dříve spadaly do druhé pilíře i nyní mají v sobě prvek podpory příjmu ale především jde o to, aby vznikl ucelený nový model. Máme ovšem eh, obavy, že nebude dostatečný proto, mm, abychom naplnili tu zásadní změnu, o které mluvila Evropská komise, když eh, návrhy předkládala. Takže my jsme předložili jistá doporučení a O těch bychom tady s vámi chtěli dnes mluvit. Zajímají nás vaše názory na naše doporučení. Nabývám dojmu, že v tuto chvíli, když diskutujeme o budoucnosti SZP, tak hodně klademe důraz na první pilíř a dopad eh, redistribuce prostředků mezi členské státy, regiony a různé druhy eh, zemědělských podniků. A pak je tady druhý pilíř, obnova venková, ten se trochu ztrácí z té diskuze. Přitom si myslím, že je naprosto zásadní pro budoucnost eh, společné zemědělské politiky a pro její odolnost. A z tohoto důvodu tedy navrhujeme, že mm, pokud členské státy budou Mm, důsledněji eh, oceňovat hodnotu pilíře 2 v tomto balíčku, tak by to mohlo pomoci eh, tomu, že celá ta politika nakonec bude efektivnější, i ten pokrok bude eh, větší. Včera jsem sestavila takový graf. V písemném návrhu se objevují určité minimální limity pro výdaje v pilíři 2 na členský stát e, a když se podíváte na výdaje z roku 2010, tak uvidíte, že členské, to jsou výdaje všech členských států. E, vidíte tam e, vlevo ty šipky, kdybychom si tam stanovali, stanovili minimálně 30 nebo 40% práh pro výdaje na obnovu venkova, tak vidíte, jaký dopad by to asi mělo. Mělo by to dopad především na starší členské státy, které by najednou musely navýšit eh, své celkové výdaje na eh, obnovu venkova. Dotklo by se to Francie, Nizozemska, Dánska, Belgie, do určité míry také Spojeného království a kdybychom eh, samozřejmě snížili dál ten práh, tak by se to dotklo i dalších zemí. Ale v tuto chvíli nové členské státy nebo řada z nich mají velké rozpočty na obnovu venkova, větší než na přímé platby a eh, mluví o budoucnosti eh, s členskými státy, které vynakládají velice málo na rozvoj venkova. A proto je ta diskuze nesmírně mm, komplikovaná. Takže eh, to je ten eh, náš první návrh a mě by zajímaly vaše reakce. Eh, druhý návrh se týká spíše poučení. My jsme si stanovili určité cíle pro reformu a je potřeba, aby se měřilo dosažování těchto cílů, abychom se mohli poučit a případně situaci zlepšit, pokud zjistíme, že se nevyvíjí dobře. Bylo by potřeba provést střednědobý přeskum politik tento balíček navrhuje některé nové prvky a tak si myslím, že to monitorování jejich úspěšnosti je velice důležité. Eh, pokud se podíváme na situaci v členských státech, tak myslím, že je potřeba vybudovat eh, eh, určité pojistky, plnění v rámci druhého pilíře, což neznamená, že by se mělo méně dbát na zachování životního prostředí, ale spíše by se mělo dobře plánovat eh, eh, investice, dlouhou udržitelnost zemědělské činnosti, abychom neinvestovali do věcí, které za pět let už nebudou dávat žádný smysl, protože problémy, které řešíme, třeba pokud jde o klimatické změny nebo něco jiného, se změnily. Také jsme našli některé velice dobré příklady toho, kdy eh, jednotlivé zainteresované subjekty eh, stanovují dobrá kritéria pro financování, aby šlo skutečně tam, kde je nejvíce potřeba. V naší zprávě kritizujeme situaci na základě zkušeností z nových členských států, kde se často peníze vynakládají eh, podle toho, kdo dřív se o ně požádá a eh, pak ten užitek není takový, protože investiční pomoc se nezaměřuje na ty sektory nebo na ta místa, kde by potřeba pomoci byla největší nebo mohla přinést eh, nejvyšší užitek. Zdá se, že jde o to hlavně, kdo si o peníze řekne a ten je také jako první eh, dostane. Často se také klade důraz eh, na kvalitní podnikatelský plán. Na základě toho se peníze přidělují, což si myslíme, že není úplně dostatečné pro naplnění cíle, mm, které se stanovila komise. Také eh, by bylo dobré dbát na posílenou spolupráci s dalšími strategickými prvky v té naší zprávě. To rozpracováváme dopodrobná. Pokud jde o druhý soubor našich doporučení, tak ten se týká eh, především pilíře číslo 1, to znamená především těch eh, přímých pladeb. Jak už jsem říkala, tak my bychom chtěli posílit ten eh, zemědělský poradenský systém a ten je důležitý nejenom pro členské státy, eh, které se připojily nedávno, ale pro všechny, protože bude třeba řešit eh, problémy se zdroji, nedostatek vodních zdrojů ku příkladu, bude potřeba v budoucnu řešit problém kontaminace půdy a tak dále. Je tedy třeba, abychom pochopili, o jaké problémy se jedná a připravili si dobré strategie pro řešení těchto problémů. To bude naprosto zásadní. A já si myslím, že tento systém, poradenský systém by se měl rozšířit. Už funguje několik let, jak víte, a zatím obsáhl jenom menšinu zemědělských podniků. My si myslíme, že je potřeba jít dále, tu působnost rozšířit. Pokud jde o návrh na ozelenění prvního pilíře, tak my s tím souhlasíme, ale obáváme se, že by tam měly mít členské státy určitou flexibilitu, pokud jde o používání těchto opatření. Pokud tomu skutečně takto dojde, tak eh, by bylo dobré, aby členské státy musely vysvětlovat svá rozhodnutí, pokud jde o to, jak se rozhodnou takzvaně ozelenit ty přímé platby v rámci prvního pilíře. A pak je tady otázka um, dalších kritérií do budoucna pro první pilíř, jakým způsobem by mělo docházet distribuci prostředků mezi členskými státy. Pokud budou cíle eh, obou dvou pilířů v nové reformě velice podobné, možná bychom měli uvažovat o tom, že by i ta kritéria pro eh, přidělování pomoci byla podobná. Pokud je o konkrétní opatření pro druhý pilíř, nebo konkrétní doporučení pro druhý pilíř, tak já si myslím, že tady potřebujeme eh, mechanismus, který umožní eh, platebním orgánům v členských státech eh, skutečně pocítit změnu, transformaci, aby měli pocit, že nejde jenom o poskytování finančních prostředků, které mm, lidem nebo podnikům, které by investovali tak jako tak, jde o to zajistit nějakou přidanou hodnotu, která by jinak sama v soukromém sektoru nevznikla. A to je třeba pečlivě promyslet. My doporučujeme, eh, že pomoc bude lepší, pokud bude provázána s nějakou lokální místní strategií, kde se rozhodne o prioritách eh, pro mm, to dané území nebo pro dané eh, sektory zemědělství. a pokud vznikne nějaký celkový program pro konkurenceschopnost, tak na základě toho se může lépe investovat. Toto vše jsou komplikované záležitosti a samozřejmě chce to čas něco takového vypracovat. Takže proto říkáme, že pokud nabídneme pobídky pro tuto cestu, nabídneme vyšší kofinancování například nebo větší flexibilitu, jak ta opatření využít, tak eh, eh, se možná podaří překonat ty stávající překážky a ty mechanismy budou fungovat dobře. Také bychom byli rádi, mm, kdyby tady eh, byla větší podpora pro evropská inovativní partnerství, protože to vidíme jakožto paralelu k prvním fázím programu LEADER, eh, kdy vedení komise bylo zpočátku velice důležité, eh, tak se etabloval Leader jako inovativní program na regionální úrovni, takže možná, že by se mohl použít podobný přístup, jak podniky a zemědělce inspirovat eh, pro využití těchto inovativních evropských eh, partnerství. Je třeba odstranit překážky pro inovace a tady by mohlo pomoci sladění základních finančních pravidel jednotlivých evropských eh, fondů když si vezmete tu současnou situaci, tak eh, nám připadá zvláštní, že eh, například nařízení o ven, obno, rozvoji venkova má eh, například jiná pravidla než jiná nařízení a tak se situace zbytečně komplikuje. Další doporučení souvisí s tím, že by bylo dobré zajistit, aby abychom se eh, soustředili na poradenství, na poskytování informací, abychom je podporovali na místní úrovni v inovacích. Možná by bylo také dobré zamyslet se nad tím, eh, zda by nebylo dobré omezit eh, míru, do které se financování vynakládá na mm, rizikovější záležitosti. Já myslím, že to by ode mě pro tuto chvíli bylo vše. Teď mě zajímá, co si o této problematice myslíte vy. Děkuji. Děkuji za velice zajímavou přednášku. Byla to opravdu velice zajímavá prezentace. A teď můžeme začít s otázkami. Hlásili se různí kolegové a kolegyně. Prosím. První má slovo Marita. Děkuji za představení studie, bylo to opravdu velice zajímavé. A za druhé je velice zajímavé to, že jste řekla, že veřejné prostředky, že jsou velice obtížně používány k, rizikovám, no, k rizikovým novým projektům. Jak by to bylo, my přece musíme zacházet efektivně s těmi prostředky. Jak by to vypadalo, kdyby tyto levelující fondy byly použity mnohem silněji v zemědělství a kdyby se to dalo znovu používat prostřednictvím uvěrování. Přičemž samozřejmě, pokud je to možné, to může být ušito na míru přímo pro určité regiony a musíme tam schvalovat určité kvóty. Pokud je tady určitá připravenost nést nést riziko eh, ve spojení s projekty, které nejsou tak snadno nastartovatelné. Já si myslím, že je tady nutno mít určité schválení, povolení pro nové projekty, ke kterým bychom se jinak neodvážili. A já si myslím, že část těch prostředků potom může být znovu použita. Co říkáte tomuto názoru? A pak vítám, že jste jasně řekla, že druhý pilíř je pilíř, který by měl pracovat eh, tak, aby byl finančně posilován a velice mě těší, že jste se zmínila o tom, že poradenský systém v zemědělství musí být také zřetelně posílen. Především se jedná o tok informací mezi různými typy zemědělství, eh, protože tím můžeme mnohem více získat na té či oné straně. Potřebujeme definitivně, eh, aby se té z lokální strategie stala celoevropská strategie, protože regiony jsou samozřejmě různé, mají různé potřeby, různé výchozí eh, pozice a na to musíme být schopni reagovat. Důležité by bylo také podle mého názoru, jak jste řekla, že bychom se měli srovnat s ostatními fondy. Jedná se o alternativní eh, financování v zemědělství letectví a tady jde především o to alternativní spolufinancování především těch regionů, které jsou ekonomicky v současné době slabé a toto spolufinancování jim může pomoci. A myslím si, že je potom nutné a možné investovat dále do struktury, aniž by došlo k nějakému dodatečnému znevýhodňování. A riziko můžeme snížit či rozptýlit v případě, když se vytvoří zájmové společnosti a bude to podobné, tak jako když podporujete eh, určitý projekt také s finančními prostředky a potom samozřejmě se můžete setkat s podporou a dlouhodobě je možné dosáhnout úspěchu. To je vše, co k tomu chci říci. Děkuji Brito, Herbert a potom Martin. Děkuji, pane předsedo. Je to velice zajímavá studie. Já si myslím, že bychom skutečně, i když tady hovoříme o reformě agrární politiky, musíme se zabývat otázkou, co potom v roce 2020 e, se stane, jak to bude vypadat. Bude zemědělství v Evropě konkurenceschopnější? Přispějou k tomu tato opatření, aby zemědělství bylo konkurenceschopnější a tím také přispějí přispěje k tomu, aby se postavilo zemědělství na vlastní nohy a nebo je tady ta politika především proto, aby za těch sedm let mohli mít zemědělci rozumné příjmy? Já si myslím, že tuto otázku si neklademe dostatečně často a já si myslím, že by se měl posílit ten první pilíř a ve skutečnosti se máme zaměřit druhým směrem a to znamená tedy že se musíme soustředit na dostatečné příjmy pro zemědělství, aby bylo konkurenceschopné, protože my proto vlastně neděláme nic. Hovoříme hodně o udržitelnosti, ale když se podívám na návrhy, které jsou na stole, tak si musím položit určité otázky. Například extrémní příklad. My navrhujeme, aby část 7, 5% nebo 10%, ať už to je cokoliv, aby tato plocha byla eh, výjimuta pro jiné účely vyjmuta ze zemědělského fondu, co je logickým důsledkem. Zemědělci nebudou tak hloupí, aby se vzdali těch intenzivních ploch, ale vzdají se těch nejobtížnějších ploch někde, někde na okraji se špatnou půdou a na zbývajících plochách, které si zachovají, nebudou dělat nic jiného, nežli že zintenzivní svoje hospodářství, protože budou mít menší plochu. A já to vidím tak, že že brutálním důsledkem bude to, že ty nejintenzivnější zemědělci, kteří opravdu pracují nejintenzivněji, tak už se vůbec nebudou snažit uh, aby, se, aby vystoupili z tohoto intenzivního hospodaření. A my si musíme položit otázku, zda toho cíle vůbec dosáhneme. Já také konstatuji a jsem zcela stejného názoru, že tohleto pomalé přesunování z prvního do druhého pilíře, co už se tady vlastně plánuje na 20 let, Máme to tedy v situaci, kdybychom s tím měli skončit. 10% peněz máme v 70 a v, eh, v tom prvním pilíři a ten zbytek máme v těch dalších. A musíme to tedy spravedlivě rozdělit. A já si myslím, že toto v zásadě nemůže fungovat. A já si myslím, že se musíme tázat, zda skutečně všechno přispívá ke konkurenceschopnosti zemědělství. Já jsem toho názoru, a to je také moje otázka, že pokud je o druhý pilíř, tak si klademe otázku nebo vyslovujeme kritiku, že druhý pilíř sebou nese velké rizito, riziko z toho, že ty peníze odplynou ze zemědělství do jiného sektoru. A to je skutečně tak. A já si myslím, že se musíme zabývat otázkou, pokud tedy vidíme že tady potřebujeme opatření druhého pilíře, které jsou v zásadě správné pro posílení konkurenceschopnosti, tak co uděláme, abychom zastavili tento odliv peněz ze zemědělství do jiného sektoru? A především musíme Eh, provozovat takovou politiku, která by byla přijatelnější, než je tomu dnes. Děkuji, děkuji Herberte a nyní Martin a potom další kolega, který se hlásí. Já bych se chtěl zeptat, ten pojem uh, udržitelná konkurenceschopnost, pojem udržitelnost, to je pojem, který v současné době prožívá svoji inflaci, protože se s ním spojuje kde co. Ale jak bychom měli posílit konkurenceschopnost? Já si myslím, že to musíme nejprve definovat. Mám ten dojem, že když hovoříme o těchto programech, tak vůbec hovoříme o konkurenceschopnosti v rámci zemědělství a to bychom měli samozřejmě podporovat. Ale my musíme postupovat tak, aby se posílilo zemědělství oproti obchodu například, aby tedy ta vytlačovací konkurence nebyla podporována v rámci zemědělství, protože potom tady dochází ke strukturálním změnám a to je určité stigma. A my musíme mít správný pojem. Pro mě je správným pojmem zvýšená tvorba hodnot a programy pro zemědělství. A ty musíme samozřejmě definovat. Já si myslím, že jsme zajedno v tom, že s prvním pilířem těch cílů mnoho nedosáhneme, to je úplně jasné. A já si myslím, že je to podpora příjmů a to je spojeno také s tím prvním pilířem, ale já si myslím, že stanovisko komise je opravdu správné a důležité, na rozdíl od mého předřečníka. Ale pokud jde o druhý pilíř, o tom se diskutuje velice málo. A ve skutečnosti tím velkým problémem je to, že v rámci eh, Evropské unie a v jednotlivých členských státech se o tom opravdu diskutuje málo a já si myslím, že bychom měli mít stejnou nabídku i ve druhém pilíři, aby v některých členských státech například byla ta podpora nabízena také pro ekologické zemědělství. A pak samozřejmě s tím souvisí také otázka spolufinancování ze strany členských států, která se stává problematickou, pokud je o návrh komise. Tam není Eh, tento návrh dostatečně projednán a já si spíš myslím, že to situaci zhoršuje. Já bych měl také rád konkrétní odpověď Eh, na otázku eh, rizikomanagement ve druhém pilíři. To jste trošku obešla. Já si myslím, že to je opravdu nesmyslné usídlit tento rizikomanagement eh, v druhém pilíři a já si myslím, že musíme najít nějaké jiné cesty. Já si to nedokážu představit, že by to mělo být všechno v tom druhém pilíři a ještě navíc k tomu by mělo být eh, riziko management v druhém pilíři. Já si myslím, že poradenství se musí posílit, ale teď otázka, v čem bychom měli radit, v jakém směru? To je v podstatě to tež, co jsem řekl na začátku, jakým směrem bychom se měli ubírat, jaké zemědělství chceme podporovat a kde máme tedy eh, prostě zabrat. Já si myslím, že ještě jeden důležitý bod byl tady zmíněn nakonec a to jsou tedy ty programy, které jsou skutečně příkladné. Ale je škoda, že se to nezohledňuje. A teď k otázce struktury podpory druhého pilíře. Já to považuji za správné, tuto podporu, a není tomu tak že by se tedy snahy tady v podstatě snahy členských států od sebe vzdalovaly, odlišovaly? Děkuji. Martine, Alvarez a pak Jimmy. Děkuji, pane předsedo, děkuji za představení této studie nejsem si zcela jist, co je cílem této studie, protože cíl podle mého je větší konkurenceschopnost anebo udržitelná konkurenceschopnost. Jestliže teď ale slyším ty vaše výpovědi, tak považuji za správné, když bylo například řečeno, že druhý pilíř je dobrý, je vhodný k, těm, k eh, tomu, abychom dosáhli konkrétních ekologických výhod. A tady samozřejmě vítáme také to, že by opatření prvního a druhého pilíře měla být smíšena. Já to tak nevidím a proto bych chtěl na to mít odpověď. Pokud jde o konkurenceschopnost, tak musím musíme samozřejmě hledět na to, aby návrhy komise v každém případě e, nevedly k větší byrokracii, protože jinak tomu tak bude a větší byrokratická zátěž omezí také konkurenceschopnost. A rád bych na to slyšel odpověď. Například parlament rozhodl do roku 2015, byrokracii o 20 až 25 snížit. A teď tedy si samozřejmě kladu otázku, tady vidím, že tady bude od 20 větší byrokracie. A já si myslím, že komise by s tím neměla souhlasit, protože si e, nedokážu představit, že bychom souhlasili s větší byrokratií, když bychom měli 45 hektarů a můj syn by mi řekl, a já sám musím všechny ty byrokratické e, papíry vyplňovat a samozřejmě teď v pondělí svatodušní svátky všichni měli volno a on se musel zabývat těmito doklady, aby to všechno vyplnil. A já nechci v budoucnu, nechci o svatodušním pondělí sedět eh, nad některými těmi doklady. A to, co se tady navrhovalo, to se ubírá tímto směrem a s tím samozřejmě nemohu souhlasit a proto chci od vědců odpověď, jak můžeme zjednodušit a cíleně zaměřit toto zemědělství, aniž bychom spochybnili cíle agrární reformy. A něco takového tady postrádám. A já bych se chtěl ještě zmínit o tom, co řekl můj kolega Herbert. Pokud tedy posílíme a chceme posílit druhý pilíř, a to je mi velmi sympatické. Máme příklady v Rakousku, v Jižních Tyrolích, v Německu, v Bádensku, v Wittenbersku, v Bavorsku, že ten druhý pilíř vynikajícím způsobem funguje. Jestliže ale musíme posílit tento druhý pilíř, musíme zabránit tomu, aby ty peníze neodplývaly a to musíme, tomu musíme zabránit. A rád bych slyšel návrhy. Měli bychom tady sestavit jakýsi katalog opatření, k čemu mají být použity prostředky ze druhého pilíře. Pak samozřejmě nemohou být nějakým způsobem zneužity pro jiné účely. A já si myslím, že bychom se na tom měli dohodnout. Martin Heusling, k tomu bych chtěl říci, aniž bych chtěl toto téma lídr projekty eh, zpochybnit, tak v minulých 15 letech jsme v našem regionu měli takovéto projekty, ale z těch 90% nebylo udržitelných. Byly to jenom vyhozené peníze a to by se nám tady nemělo opakovaně stávat. Já si myslím, že peníze a prostředky musí vést k tomu, aby konkurence, schopnost zemědělství byla posílena. Rád bych měl odpověď na to, jaké jsou dopady, když první a druhý pilíř takovýmto silným způsobem v podstatě propojíme, promícháme jejich obsah a pak je třeba podle mého názoru jasně oddělit eh, ten rizikomanagement. To souhlasím s Martinem, to patří do prvního pilíře. To je záležitost členských států eh, a já si myslím, že by to mělo být financováno z prvního pilíře. Opatření ekologického charakteru patří z důvodu vysoké flexibility do eh, tého druhého pilíře. A tady se musíme pokusit najít řešení, aby to bylo v Evropě eh, v podstatě stejným způsobem realizováno. A teď tedy k rozdělování prostředků mezi členské státy. Jako německý poslanec jsem proto, aby země, které by byly daleko pod průměrem, musí být povýšeny a samozřejmě musí, ty bohatší se musí těchto plateb zříci, jinak nebude žádná spravedlnost v tomto systému a to si nemůžeme zodpovědět, aby někteří třeba dostávali 100 eur a někteří 6 nebo 700 eur. Na to musíme najít odpověď, jinak to všechno povede k nespravedlivému financování a k nespravedlivým finančním podmínkám firmám a nemá to potom nic společného s rovnou konkurenceschopností. A já si myslím, že musíme najít odpověď tak, jak to navrhuje komise. Co mě zajímá ale mnohem více, to je studie, v této je také zhodnoceno, vy jste to zmínila. Já si myslím, že se zde jedná o velké rozdíly mezi členskými státy. Herbert eh, to také tady zmínil. Například 50 eur v prvním pilíři a v jižních tylorích to je 600 nebo 700. A já si myslím, že bychom se s tím potom mohli odsnout před Evropským soudním dvorem. Já si myslím, že ti, kteří dostávají velice nízké eh, vyrovnávací domácí plavby, tak ty eh, mohou, ti mohou namítat, že to s rovnou konkurencí nemá nic společného. A já si myslím, že je to takový podnět, který považuji za velice smysluplný. Děkuji, Alberte. Jimmy a pak... Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za prezentaci byla to rozhodně velice zajímavá a přínosná prezentace, kterou jsme si vyslechli a trošku mě tam zaujalo to, když tam hovořili o těch nejproduktivnějších versus těch ostatních. Protože my tady nemáme více produktivní oblasti a méně produktivní eh, eh, oblasti v Evropské unii, je to ve členských státech jednotlivých. A pokud jde o ten mléčný balíček, tak tam je velice jasné, že to bude velice obtížné pro právě ty občany v, třeba v horských oblastech, eh, kteří mají produk- jak se soutěžit s těmi, kteří jsou v nížinách, protože ti jsou automaticky produktivnější. Jak mají takovýto farmáři přežít, když chtějí zůstat tady v těch oblastech, kde jsou a neskrachovat? Takže na to se všechno musíme podívat, jak to můžeme nejlépe využít. Hovořili jsme o tom, co máme v pilíři dva, o těch nástrojích, tam jich je spousta, ale máte nějaký eh, návrh k tomu, když se tady navrhuje přesun 30% eh, těch nákladů na greening z druhého pilíře do prvního pilíře, pilíře, tak jaké to bude mít dlouhodobé dopady? Také vzhledem k tomu, že eh, tato pravidla a nařízení, která máme v pilíře 2, jsou složitá tak jakým způsobem to máme vlastně zjednodušit a jestli tento přesun povede vůbec k zjednodušení. Také jste hovořili o investicích, které nejsou zacílené. Mohli byste nám říci o tom více, protože kde si myslíte, že ty investice nejsou správně cílené? Je to ve starých mm, členských státech nebo v nových? Protože vy jste hovořili o tom, že v pilíři 2 nové členské státy mají více eh, využívaný pilíř 2 než v pilíři 1 a je to pro ně někdy obtížné tam najít eh, ty prostředky, takže možná byste nám o tom mohli říci více, protože je to velice zajímavá oblast a možná by tam mohlo být něco, eh, co bychom mohli dále použít a rozvinout, protože možná tady v tom právě bude spočívat něco, na čem můžeme v budoucnosti více stavět a úspěšněji stavět. Další otázka ta velká otázka podle mého názoru není, jak si konkurovat v rámci Evropy, ale v rámci VTO, jak můžeme konkurovat ostatnímu zbytku světa. Jestli nejsme náhodou v eh, ohrožení tím, že si příliš zkomplikujeme situaci těmi různými nařízeními a pravidly a tak dále, jestli tohle není něco, na co bychom se měli zaměřit. Protože musíme skutečně zajistit, aby evropská produkce byla vůbec konkurenceschopná. Také by mě zajímalo něco o tom poradním systému pro zemědělce. Vy jste o tom hovořili, protože ono to znamená pro členské státy větší výdaje na poradce. A v tom reformním balíčku, podle mého názoru, komise říká, že administrativní náklady budou plus 15%, aby bylo možné tu reformu tedy uh, provádět, ale je to poměrně vysoké procento. Já si pamatuji u nás, když jsme měli tady před pár lety tento poradní systém a teď už nemáme, ale máme policejní eh, službu pro eh, pro zemědělce. Jsou to takový policajti, kteří nás sledují, jestli dodržujeme všechno, co v Bruselu předepsali. Takže nevím, jak moc to má souvislost se zjednodušováním eh, podmínek pro lidi v praxi. Vy říkáte, že by členské státy měly vysvětlovat, proč tedy uh, učinili to, které rozhodnutí, takže by mě zajímalo, jak to spolu souvisí. Děkuji vám ještě jednou za váš příspěvek. Jim Smith. Děkuji, Jimé. Pan Smith. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručný, protože celá řada toho, co jsem chtěl říct, už zazněla v příspěvcích jiných kolegů. My jsme to neplánovali, ale já bych v podstatě chtěl eh, navázat na ty policajty, o kterých hovořil Jim, protože tady se eh, dostáváme trošičku stranou od té reformy SZP, eh, ale chtěl bych navázat o těch, na to o těch poradních službách a lídr a tak dále, jak tedy poradit farmářům, jak spolu lépe spolupracovat, inovativně spolupracovat a tak dále. Já jsem bývalý eh, tedy člen výboru pro mm, regionální rozvoj a stínový zpravodaj pro tento téma, pro toto téma a já myslím, že tady jste skutečně zasáhli jednu ze základních otázek. A sice, že existují, eh, existuje riziko, že toto téma propadne těmi mezerami mezi jednotlivými výbory v tomto parlamentu a tak dále. A ono je těžké tedy radit jednotlivým organizacím, které se řídí úplně jinými pravidel, pravidel ať už jde o audit, účetní pravidla, pravidla fungování a tak dále. A já si myslím, že to je trošičku nad rámec našich pravomocí, ale hodnotili jste, jaké dodatečné náklady eh, se vynakládají na, tento, na tuto nedostatečnou doplňkovost, na to, že se ty jednotlivé fondy a jednotlivá pravidla a strategie nedostatečně eh, propojují. My jsme hovořili hodně, a hovoří se hodně a slyšeli jsme hodně o tom, že je tady společný rámec, ale myslím si, že o tom musíme více hovořit. A pokud jste tady eh, udělali nějaké zhodnocení tohoto, tak by to pro nás bylo velice užitečné. Děkuji. Děkuji, Alene. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já se omezím na inovace a konkurenceschopnost, protože to byly ta dvě hlavní témata této prezentace. Inovace to je něco, co nemůžeme někomu nakázat. Můžeme se prostě snažit o to, abychom vytvořili takovou atmosféru, takové klima, které podporuje lidi v tom, aby inovovali. A samozřejmě konkurenceschopnost té dosáhneme, když přispíváme přizpůsobíme ty inovace, když k ním už dojde. A já mám obrov, na mě obrovsky zapůso, zapůsobilo to, jak jsme například u nás uh, zvýšili výnosy třeba v oblasti pěstování řepy, cukrovky a tak dále. Ty se třeba u nás strojnásobily. A teď už máme takové uh, třeba eh, odrůdy soji, které rostou a které eh, znásobují výnosy, aniž bychom třeba eh, přizpůsobili techniku orby a tak dále. A to je skutečně udržitelné. Dobrou inovací jsou třeba insekticidy, které se hodí i do pouštních podmínek a tak dále. Uh, a já se ptám, co dělá Evropa pro to, aby naši farmáři mohli inovovat. Já si myslím, že naopak jim hází klacky pod nohy, jak jenom může. A teď Evropská unie říká, že pokud používají třetí země, nebo země, které ještě nejsou členské, členskými státy, aby přestali používat jakékoliv inovativní produkty, pokud se chtějí stát členy. A potom tady máme tu nulovou toleranci, pokud jde o vývoz a dovoz. Že tady se nesmí například eh, směšovat eh, dovezené eh, obilí s místním obilím a to, to je prostě nemožné někdy v nějaké lodi, která ten náklad dováží, úplně oddělit. Například potom tady existují možné odrůdy plodin, které obsahují přirozené feromony, které odpuzují hmyz a škůdce. A já jsem šel přímo do terénu a zjistil jsem, že k nám dojíždějí Italové, Francouzi a tak dále, kteří mají za úkol Eh, jak si bránit inovacím třeba u nás doma. Já jsem se snažil s těmi lidmi hovořit a poradit jim trošku. Před dvěma tisíci lety došlo k římské invazi. Potom jsme měli před tisíci lety normanskou a v neděli došlo k dalšímu pokusu o, o invazi a musím říct si s velkou radostí, že tato nevyšla. Ale abych se vrátil k, těm, k tomu, co, co skutečně je závažná věc. Jak můžeme eh, očekávat, že někdo bude inovovat, když takovéhle jsou potom výsledky? Prostě naši inovatoři si ty myšlenky vezmou někam jinam. Děkuji. Siekierský a poj Klas. Děkuji, pan Sikievský a potom paní Klas. o efektivnost Děkuji, dámy a pánové. Já bych podpořil eh, myšlenku větší efektivity, kterou eh, potřebujeme pro finanční podporu, kterou vynakládá Evropská unie. Je třeba změnit současnou situaci. Ovšem ptám se, zda je eh, toto vše smysluplné a jakým směrem by se transformace měla ubírat. A zda víme, jakým směrem se ubírá. První pilíř ten eh, obsahuje nejrůznější obecné kroky a není dostatečně zacílený. Víme, že ziskovost venkovské ekonomiky a její zvýšení je hlavním cílem prvního pilíře. Pokud tomu tak hm, skutečně má být, eh, tak z toho pramení můj dotaz – zda cílem transformace je skutečně udržitelná konkurenceschopnost zemědělství, protože takto je i nazvána tato studie. A zda začínáme vlastně opomíjet takové věci, jako je bezpečnost nezávadnost, ochrana životního prostředí a soustředíme se pouze na konkurenceschopnost a inovace. Znamená to, že děláme obrat o 180 stupňů a začínáme s úplně novou strategií? Když jsem eh, slyšel eh, zástupce komise, tak eh, jsem měl ehm, určitou představu o tom, k jakému pohybu a změnám dojde. A hm, teď se ptám, zda tato strategie je v souladu se strategií Evropa 2020 a hm, nebo to znamená, že vlastně v Evropě žádnou mm, strategii nemáme, protože jsme v obtížné hospodářské a ekonomicky obtížné době. Nástroje v druhém pilíři by měly být určitě efektivnější. Pokud tomu tak eh, bude, tak eh, proč eh, se mi zdá, že se zemědělci od druhého pilíře v Evropě odklání? Druhý pilíř by měl plnit svou roli. Druhý pilíř je navržen takovým způsobem, aby zlepšil situaci zemědělců a zároveň ochránil životní prostředí. Rozvoj venkova a venkovských oblastí se mi zdá, že v této skládance chybí. Politika soudržnosti je zde také důležitým faktorem. Zdá se mi, že se tady eh, objevuje celá řada nových politik, podpora městských oblastí. kde mají obrovský potenciál um, růstu a inovací, to ano, ale už je tady otazník na tu držitelností. A uh, co tím chci říct, uh, zda to není v neprospěch zemědělského trhu. Trh sám není schopen sám sebe regulovat zemědělství eh, ve značné míře závisí na vnějších podmínkách, jako je například eh, počasí, povětrnostní podmínky a my tady navrhujeme ustanovení pro finanční trhy a přitom se snažíme vyhýbat eh, regulaci zemědělského trhu strukturovaným způsobem jeden řečník tady jmenoval záležitosti VTO. Ehm, zdá se, že tomu se vůbec nevěnujeme. A na závěr, pokud jde o lídr, o tento program, tak program lídr a jeho projekty se posuzovaly nejrůznějším způsobem. Skupina aktivních eh, lidí používala lídr pro mm, své účely, záměry a my bychom měli být velice obezřetní při posuzování výstupů z programu LEADER. A na závěr chci říct, že musíme také řešit problém některých finančních nástrojů, které mají podpořit například eh, dobré úrokové sazby úvěrů, které by měly eh, dále podpořit růst. A zemědělské podniky v takových případech eh, za tyto peníze na sebe musí vzít eh, odpovědnost a berou na sebe odpovědnost za určitých tržních podmínek. Ale jinak ta prezentace byla velice zajímavá. Děkuji. Děkuji vám. Nyní paní Klas, potom, potom paní McInnes. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Máme tady takovýto název, jak můžeme tedy udržet udržitelnou konkurenceschopnost a zlepšit ji. Ale my tedy můžeme hovořit z heslovitě. Udržitelnost, efektivita a konkurenceschopnost, to je to, co jsem chtěla říci a spojit to s tím, co právě řekl kolega Sikiarsky. To můžeme porovnávat a já konstatuji to, co bylo řečeno i v ostatních příspěvcích. Každý si myslí eh, něco jiného, když přemýšlí či hovoří o udržitelnosti a já jsem pochopila správně, paní profesorku, že pod pojmem udržitelnost má na mysli především ekologii a poměr k životnímu prostředí, který s tím pospojuje. A já si myslím, že s tím zcela nelze souhlasit. Udržitelnost to je pro mě víc nežli ekologické myšlení, i když to k tomu samozřejmě patří. K udržitelnosti ale patří podle mého názoru zachování pracovních míst v Evropě a zachovat také příjmy pro důležité skupiny a také udržitelnosti patří také potraviny. Já si proto myslím, že ten pojem udržitelnost musíme definovat v určitým směrem a udržitelnost to je věc, která se interpretuje rozdílně, ale když se podíváme na tuto studii a samozřejmě, že chytří lidé se nad tím zamýšleli, ale já bych se chtěla zeptat, zda v celém tom spektru těch subvencí a podpor v agrárním sektoru, který máme v prvním a druhém pilíři, jestli se tam našlo něco, pod tím pojmem, který se nově vytváří, především pokud jde o rozvojově politickou oblast. A tady se hovoří o subvencích, které škodí životnímu prostředí. Já se chci zeptat, zda něco takového skutečně existuje a jestliže ano, jak to budeme definovat. A já jsem toho názoru, že tady neexistují žádné škodlivé dotace v agrární oblasti, ale ráda si vyslechnu odpověď odborníků řečníků na tuto otázku. Děkuji. Děkuji paní Klas. Teď paní eh, McGuinness. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, za tuto prezentaci. Krista Klas, myslím, eh, řekla mm, věci, které jsem chtěla říct já, tak jenom další dvě otázky. Jaká je vazba mezi příjmem a inovacemi? Protože mně se zdá, že pokud eh, by v zemědělství byly adekvátní příjmy, tak bychom tady nevedli tyto diskuze o nejrůznějších režimech a plánech eh, podpor. A druhá věc, eh, Teď platí velmi přísná pravidla podmíněnosti Eh, která posilují ten prvek eh, udržitelnosti a můžeme se shodnout nebo neschodnout na tom, zda jsou eh, tato kritéria mm, dostatečná a funkční. Pak se chci zeptat k tomu slajdu 11, kde mluvíte o redistribuci v prvním pilíři a hlavní záležitostí je spravedlnost, důvěryhodnost a pak se sami ptáte, že mm, zda máme objektivní kritéria. Já se tedy ptám, máme je skutečně, máte nějaká objektivní kritéria, která by pro tyto případy mohla platit? Líbí se mi tyto diskuze, protože jsou velice hluboké a smysluplné, ale pokud jde o praktické uplatňování eh, pravidel, tak já myslím, že už jsme v druhé fázi reformy společné zemědělské politiky. Některé ty myšlenky, eh, které se teď tady řeší, už jsou pro další fáze, ne pro tu současnou ale samozřejmě je zajímavé zvážit když nyní. Když se teď podíváme na 46. stránku této zprávy, tak tam se hovoří o tom, že produkce v Evropě klesá, že používáme také méně v pesticidů a je to naším cílem. Já myslím, že je potřeba se více definovat tu udržitelnou konkurenceschopnost. Myslíme to eh, uvnitř EU nebo navenek globálně, protože mi se zdá, že evropské zemědělství, že mu hrozí, že ztratí globálně svou konkurenceschopnost a když mluvíme o nezávadnosti potravin a zajištění bezpečnosti potravin a tak možná nejdeme až tak daleko někteří eh, další. A eh, moje další otázka kdybychom měli začínat na novo s novou politikou, tak bychom asi nezačínali v tomto eh, bodě, ale bohužel v této situaci jsme, takže jakožto zákonodárci, jak můžeme současný systém napravit, aniž bychom ho úplně zničili, což podle mě hrozí. Je tady celá řada různých myšlenek a zdá se, že některé z nich by jenom zkomplikovaly celý systém, navýšily administrativní zátěž. Já sou, souhlasím se s lepším zacílením druhého pilíře, může to být efektivnější, účinnější, ale čím zacílenější budete, tím komplikovanější celý systém bude. Takže jak správně nastavit eh, tu rovnováhu? Thanks, Mariat. Děkuji, Mariat. Nyní Luis eh, Eu queria apenas eh, agradecer o estudo. Tive pena de não ter podido lê-lo com atenção antes, porque é um documento. Děkuji, chci poděkovat za tuto studii. Bohužel jsem nemohl eh, prostudovat eh, veškeré ty zprávy a ty dokumenty, protože ten dokument je nesmírně rozsáhlý. Nicméně je to zajímavý eh, dokument se zajímavými závěry a mě zajímá, eh, jaké mm, jsou podklady pro tyto závěry. Zdá se, že teď chceme mm, zrealizovat reformu, chceme, aby zemědělství bylo konkurenceschopné a zároveň, aby bylo eh, udržitelné. My tady pracujeme na určitých nástrojích a já se ptám, zda pomůžou dosáhnout těchto cílů. Také chci říci, že eh, autorka jasně dává přednost eh, druhému pilíři. Eh, já říkám, jenom jsem to velice zběžně přečetla, ale zdá se mi, že autorka studie chce, aby se společná zemědělská politika více orientovala na druhý pilíř, na místo mm, silnějšího zaměření na první pilíř a Mm, tak si říkám, že druhý pilíř by měl představovat, eh, řekněme, alespoň 40%. Možná jsem tomu špatně eh, rozuměl, ale tak to Myslím, mm, že kdyby tomu tak bylo, tak eh, bychom mohli dosáhnout poměrně rozumné rovnováhy mezi prvním a druhým pilířem. Uvidíme tedy, eh, jak se vyvine také naše zpráva, na které eh, pracujeme. Já se do té zprávy pokusím zakomponovat eh, vyvážené zastoupení obou dvou pilířů ale musíme zajistit, aby skutečně došlo k naplnění těch dvou cílů, které si stanovujeme, to znamená udržitelnost i konkurenceschopnost. Jak jsem už říkal, musím si skutečně ten dokument ještě znovu pečlivě přečíst. Eh, Teď se mi zdá na první pohled velice užitečný, nicméně eh, klade celou řadu zcela závažných eh, otázek. Paní autorce bych tímto velice rád poděkoval. Děkuji, Luis. Děkuji, pane předsedo, děkuji za prezentaci této studie. Já si myslím, že už mnohé tady bylo zmíněno. Především kritické body. Pokud jde o mě, tak sdílím váš názor, který se týká důležitosti a potenciálu v oblasti druhého pilíře já považuji za nesmírně důležité, v oblasti rozvoje venkova, zachovat flexibilitu členských států a dále ji podporovat a rozvíjet. A pokud jde o druhý pilíř, využít pobídkových systémů, protože když se podíváme na to, jaké země jsou, pokud jde o rozvoje venkova úspěšné, tak jsou to skutečně země, které zemědělcům a dočeným osobám nabídly něco a já si myslím, že je to v podstatě věc, která musí efektivně fungovat. Pro mě je tady absolutním protikladem návrh komise. Proč tedy komise eh, to o tom hovoří, eh, takže by to vyjmula ze spojení s turistikou. Já si myslím, že třeba dovolená na statku, to je opravdu velice dobrá věc a komise tomu nevěnovala žádnou pozornost. Měla by se na to podívat podrobněji, protože především tady se dělá mnohé pro oblast udržitelnosti inovací a investic. A určitě je to důležité i pro budoucnost, eh, protože i v extenzivně hospodařících regionech se toto nabízí. Pokud jde o po doporučení, eh, odsouhlasit ty investice v oblasti udržitelnosti podrobnějším způsobem. Já si myslím, že nikdo nebude proti, ale musíme si přesně rozmyslet, eh, kdo především z této zemědělské oblasti nemůže být přímo srovnáván s druhým regionem, především pro to, co platí pro jeden podnik nebo pro jeden region a co se ukazuje jako udržitelné a efektivní, to nemusí platit pro nějaký jiný region. A já si myslím, i pokud jde o poradenství, tak mohu absolutně souhlasit se svými kolegy, protože by bylo skutečně zajímavé se dozvědět, jakým způsobem by se měla poradenství definovat, protože tady existují extrémně rozdílné přístupy postupy. A k tomu možná ještě jeden bod. Když tedy opakovaně se tady objevuje tento indikátor, tedy byrokracie, to to je vrah investic a inovací. Já si myslím, že o tom nemusíme široce hovořit, eh, protože eh, komise tímto způsobem by tlumila růst. A já si myslím, ještě jednu otázku bych tady chtěla říci. Pokud jde o ty škrty v oblasti rozvoje venkova, pokud jde o konkurenceschopnost, investice, co to proto bude znamenat? Jsou to čísla, která tady byla zmíněna, hovořilo se o 100 miliardech eur, které by měly být ušetřeny. Týká se to eh, rozvoje venkova a druhého pilíře. Pokud jde tedy o agrární politiku, hovořilo se tady o 30 miliardách eur a bylo by zajímavé vědět, jak to bude vypadat potom s přímým vlivem na investice a růst v oblasti rozvoje venkova. Děkuji za odpovědi. Děkuji Elizabet, děkuji všem ostatním a nyní dám slovo eh, našim odborníkům, aby mohli odpovědět na položené otázky. Já bych se chtěl připojit ke kolegům a chtěl bych také poděkovat paní profesorce za tuto přednášku, protože pokud jde o konkurenceschopnost, tak samozřejmě to má velký význam. Doufám, že zprávy našich zpravodajů přispěly také k zlepšení návrhu návrhů komise a také samozřejmě k zlepšení návrhů těch znalců, abychom měli konkurenceschopné silné zemědělství a abychom mu nekladli do cesty překážky v podobě byrokracie. Děkuji všem a myslím si, že pan profesor Bakul odpoví na otázky. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji i všem poslankyním a poslancům, kteří se Eh, vyjádřili. Mám tady šest stránek popsaných otázkami a hned na začátku se musím omluvit, protože nevím, jestli budeme s Janet schopni odpovědět úplně každý dotaz, ale prosím, ozvěte se nám, pokud budete chtít ty odpovědi dostat. Já začnu obecně a sice pokusím se trošku vyjasnit to, o co se tady v té studii snažíme, co se snažíme říci a čím se budeme snažit vypomoci vašemu výboru, pokud jde o reformu SZP. Protože tady zazněla celá řada, asi 12 otázek a připomínek a byla tady celá řada témat, o kterých jsme na začátku řekli, že jsme je nezmínili v naší eh, studii a eh, já, tady zaznělo potom, že bychom to měli udělat. Ano, je to obtížná oblast, ty finance především. Nicméně musíme se s ní určitě vyrovnat, protože je zcela zřejmé, že jsme tady vyslali signál, že důraz musí být kladen na tom, co je v pilíři 2. A když v pilíři 2 je tradičně spolufinancování, tak je to problém, protože prostě členské státy někdy nemají finance na to, aby spolufinancovali některé projekty. Uh, a podle mého názoru v, tu, v tuhle chvíli prostě musíme potlačit spolufinancování ze strany členských států. V jinými slovy, musí více těch prostředků pocházet přímo z Bruselu, ze společného rozpočtu. A musíme tady v tomto ohledu být flexibilnější. Ale toto je něco, eh, o čem se zmínila celá řada poslanců a poslankyň a to jsme ve své zprávě neřekli. Takže vám děkuji. Minimálně dva z vás zmínili eh, bezpečnost potravin a také máte pravdu, že to je něco, co nemůžeme brát jako bernou minci, jakože je to jasné, je to jasný atribut našeho systému. A vzhledem k tomu, že opatření eh, SZP si neberou jako jednu ze svých priorit bezpečnost potravinovou, tak na druhou stranu musíme říci, že, je to, že na to nesmíme zapomínat. A jedna z oblastí, která určitě stojí za diskusi a ukázalo se, že tady není úplně jednotné stanovisko, a to je, do jaké míry by se měla pomáhat příjemcům, kteří nejsou přímo zemědělskými podniky. A já jsem slyšel často názor, že hospodářsky rozmanitější venkov by byl udržitelnější a konkurenceschopnější. A že zemědělské podniky už jsou diverzifikované a proto uh, by SZP měla pomáhat i jinde, že tady mohou existovat jednotlivci, kteří získají něco se SZP, ale nejsou to přitom hlavně zemědělci. Nicméně mají nějaké jiné uh, činnosti, které souvisí se zemědělstvím. Například zaměstnávají uh, zemědělce nebo s nimi obchodují. A to by také přispělo k udržitelnější a konkurenceschopnějším uh, aktivitám. Takže já bych schrnul to hlavní gro toho, co se snažíme říct v naší zprávě. A sice, že nikdo v Evropě, asi ne, není nikdo takový, kdo by řekl, že zemědělství by nemělo být konkurenceschopné nebo konkurenceschopnější než teď je. A že by také mělo být udržitelné v tom smyslu, že bychom přírodní zdroje neměli dále využívat eh, neudržitelně, že bychom neměli chránit životní prostředí, že bychom ho měli znečisťovat a tak dále. Takže neexistuje podle mě žádný Evropan, který by se nepodepsal pod politiku, která podporuje konkurenceschopnost a udržitelnost. Ale otázka je, jako, jaká má být v budoucnu ta rovnováha, vzhledem k tomu, kde se teď nacházíme. Jestli další fáze politiky SZP by se měla zaměřovat na zlepšení mezinárodní konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Jestli to by měla být eh, hlavní priorita vzhledem k bezpečnosti jejímu ohrožení, anebo jestli bychom se měli zaměřit na to, jak tedy ano, zlepšit konkurenceschopnost, ale také věnovat větší pozornost udržitelnosti. A na tom se neschodneme, na tom vyvážení jednotlivých cílů. A Evropská komise nám teď naznačuje, že bychom se měli zaměřit na obojí. A aby to bylo ještě složitější, tak komise také říká, že vzhledem k tomu, že nechceme asi rozšířit pilar, pilíř 2, tak bychom se měli více zaměřit na udržitelnost pilíři 1. A tam se právě jedná o té ekologičnosti, o tom greeningu. A já samozřejmě tomu nechci nějak odporovat, nicméně hlavní směrování naší studie, naší zprávy je v tom, že když se podíváme na tu transformativní, na ta transformativní opatření, na to, jakým způsobem podporujeme zemědělce, aby se adaptovali, aby se přizpůsobili, tak většina těchto opatření je v pilíři 2. Tam se jedná o modernizování, modernizace také do, vstupu na trh, spolupráci zemědělců a také na rozvoj oblastí, které jsou znevýhodněna nějakými přírodními eh, podmínkami. Potom máme také systémy eh, zemědělsko-ekologické, které mají pomoci diversifikaci. A toto všechno je zaměřeno jak na udržitelnost, tak konkurenceschopnost a většinu z těchto opatření najdeme v pilíři 2. Nicméně koncenzus v rámci, v rámci Evropské unie v tuto chvíli je takový, že nechceme rozšiřovat pilíř 2 a proto některé z těchto cílů chceme přesunout do pilíře 1 a zaměřit tu podporu jiným způsobem. To znamená, že chceme eh, žádat farmáře, aby eh, třeba věnovali větší pozornost ekologickým dopadům eh, metod, které používají. A toto je tady to dilema, před kterým stojíme a proto váš výbor má velice důležitou úlohu, že tady bude dále směro, směrovat někam tuto debatu. A cílem naší zprávy je, abychom vám poskytli jaksi munici pro to, abyste mohli posílit stávající návrhy a zlepšit v nich právě tyto dvě dimenze, tyto dva rozměry. Ještě než předám slovo Janet, tak k tomu řeknu poslední slovo. A sice, že je důležitá také rozpočtová otázka samozřejmě, to ano. A přátelé evropského zemědělství, pokud se nezaměří na posílení rozpočtových linií pro zemědělskou politiku, tak se dostaneme do nebezpečí toho, že ty programy, které můžou nejvíce nabídnout, pokud jde o konkurenceschopnost a udržitelnost, tak budou ohroženy, nebudou mít dostatek prostředků. Takže to musíte dále rozvíjet. Děkuji, já jenom velice stručně bych se zmínila o několika mm, drobných eh, záležitostech, které tady zazněly. Tímto bych vám chtěla všem poděkovat za vaše dotazy. Mluvili jste o úvěrech eh, že to je možnost, jak povzbudit inovace v evropských regionech. S tím souhlasím. Myslím si, že tady by jsme mohli udělat eh, více pro eh, lepší, eh, inovativnější financování na lokální úrovni a to by určitě pomohlo v těch oblastech, kde jinak je přístup ke kapitálu velice obtížný. Co se týče toho, Eh, kam zařadit jednotlivé nástroje do no, kterých pilířů. Tak pokud jde o řízení rizika, tak my jsme si k tomu udělali eh, v Severní Itálii studii a zjistilo se, že by to nebylo efektivní, aby řízení rizika bylo v druhém pilíři, protože čím větší je systém, čím větší území pokrývá, tím větší jsou administrativnější eh, náklady a že někde na eh, národní úrovni eh, je lepší ten systém organizovat, protože je to potom jednodušší, než když eh, ten program je regionální a všude ho vymýšlejí znovu a znovu. Pak pokud jde o poradenství a co tím vlastně myslíme, tak já myslím, že poradenství je cené v okamžiku, kdy si ocení samotní příjemci, protože poradenství má eh, lidem pomoci při informovaném rozhodnutí. Není to žádná policejní práce, hlídání, dohlížení, diktování či vnucování. Je to spíše nabídnutí určité motivace, pobídek eh, a informací. Máme celou řadu vynikajících příkladů ehm, poradenských služeb na místní úrovni, které umožňují zemědělcům eh, lépe řídit svou budoucnost, plánovat jim, aby lépe pochopili problémy, na které mohou v budoucnu narazit a jak se s nimi vypořádat. Takže myslím, že z těchto příkladů se můžeme velice dobře poučit do budoucna. Eh, pak tady eh, zazněla myšlenka, zda cílenější pomoc znamená vyšší náklady nebo větší administrativu. Já si myslím, že problém v této diskuzi je to, že eh, se zaměřujeme především na tu první fázi, eh, která je velmi komplikovaná, ale pokud eh, nechcete, aby vznikala partnerství, nebo chcete, aby vznikala partnerství i mezi sektory, tak to bude samozřejmě mm, trvat určitou dobu. Eh, ti lidé mají různé zájmy a nebudou si okamžitě rozumět a bude trvat roky, než vznikne efektivní dialog. Ale když se podíváte na iniciativy, které překonaly tuto první úvodní, v několika letech fungují s velice nízkými transakčními náklady, jak tomu říkáme my, protože lidé už se vzájemně rozumějí, mají k sobě důvěru, takže já si myslím, že pokud chceme dosáhnout větší efektivity do budoucna eh, v dlouhodobém hledisku, mm, tak bychom krátkodobě měli zainvestovat do vzniku těchto vazeb, těchto partnerství, protože dlouhodobě nám to peníze ušetří pokud budeme vždy eh, myslet eh, velice omezeně, eh, krátkozrace, tak ze zhora to a v první řadě to může vypadat jako eh, dobré a jednodušší řešení, ale pak to nebude dávat smysl. Eh, takže mm, neznamená to, že mm, věci, které znamenají spolupráci nad eh, nějaké přirozené hranice, že to je špatné a že je to špatné, pokud to nezafunguje hned do roka, anebo se to bude žádat nějaké počáteční investice, protože za deset let to může přinést značné výhody. Molto bene, grazie ancora. Děkuji. Skutečně velice děkuji oběma našim odborníkem, odborníkům a nyní bych požádal pana ředitele z Evropské komise, aby se vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Já jenom velice stručně. Nejprve bych chtěla říci, že udržitelná konkurenceschopnost evropského zemědělství představuje jeden z hlavních cílů společné zemědělské politiky a inovace jsou zásadním prvkem pro dosažení tohoto cíle. My jsme se tady vyslechli dnes prezentaci, přečetli jsme si k tomu podkladový dokument a to vše s velkým zájmem. A vidíme, že tam řada zajímavých myšlenek. Jak víte, tak Návrh Evropské komise k reformě SZP v současné době eh, je diskutován jak v parlamentu, tak v radě a komise Mm, tím pádem je v trochu obtížné mm, situace, pokud má diskutovat již v této fázi o závěrech eh, této zprávy nebo této studie, protože tato studie hovoří přímo o návrhu reformy a ten návrh, eh, jak jsem říkám, o tomto návrhu se teď eh, hodně diskutuje na radě v parlamentu a Navíc posouzení dopadu, které je toho součástí, řeší i otázku udržitelnosti konkurenceschopnosti. Nicméně první reakce, jako první reakce bych asi řekl, že se zdá, že je potřeba některé věci vyjasnit. Zejména co se týče role evropských partnerství pro inovace v kontextu zemědělství. Eh, úředníci DG Agro jsou připraveni tyto technické záležitosti Evropskému parlamentu dále vysvětlit a vysvětlíte rovněž i autorům této studie, pokud to bude potřeba. Děkuji za pozornost. Grazie al direttore Pleva. Děkuji, pane řediteli Plevo. A dostáváme se k čtvrtému bodu na programu jednání, což je Změna nařízení Rady 1234, pokud jde o režim jednotné platby a podporu pěstitelům révy. Takže máme tady návrh zprávy, kterou předkládá Herbert Dorfman. Náš zpravodaj úzce spolupracoval s komisí i s radou, aby našel kompromisní řešení, zajistil flexibilitu pro budoucí politická rozhodnutí v sektoru vína. Předám už slovo Herbertovi, který nám to sám nejlépe vysvětlí. Um, ehm, yeah, Děkuji, pane předsedo. Ano, tato zpráva je součást celého balíčku o reformě SZP a vychází také z toho, že zbývající část balíčku reformy první eh, SZP, především pokud jde o prvního pilíře, je naplánováno tak, především tam, kde se jedná o čistě zemědělsky zpracovávané kultury a platební nároky, které by měly být součástí prvního pilíře. Tady si klademe otázku, pokud jde o evropské vinaře, pokud tedy vznášejí nároky na platby, odkud má přijít e, ten tok peněz. Je to z dnešního rozpočtu, z prvního tedy pilíře, který máme k dispozici, ale teď je tomu tak, že sektor vinařství má řád, který byl eh, reformován teprve před několika lety a je to takový zvláštní rozpočet, který je organizován tak, že použití National Envelopes, že tedy o tom mohou rozhodovat jednotlivé členské státy. V této zprávě by se mělo jednat o to, že členské státy by měly získat obci, tedy možnost, pokud chtějí, tak by mohly část anebo všechny prostředky použít k tomu, aby tedy ty přímé platby v sektoru zemědělství financovaly z prvního pilíře a nebo jinak řečeno, mohly by část těchto prostředků přesunout do rozpočtu pro přímé, uh, přímé platby, takže konec konců by potom tedy mohli dostat uh, dotace eh, na plochu, která se hodí vlastně na pěstování vína a mohlo by to být financováno z prvního pilíře. To bylo tedy v původním návrhu komise, aby tedy členské státy mohli toto rozhodnutí udělat sami v průběhu roku 2012, aby potom v roce 2014 ten odpovídající transfer prostředků byl možný. Po dohodě s radou jsme našli přechodné řešení a sice následovní. V roce 2012 musí členské státy rozhodnout, zda na rok 2014 a 13 e, části těchto prostředků chtějí vydávat jako přímé platby, anebo zda chtějí tyto prostředky vydávat najednou. Především e, mělo by to e, mělo by jim být umožněno také, zda se chtějí vrátit k tomu původnímu řešení po roce 2014. Ale v průběhu roku 2013 chtějí nebo musí vlastně ty členské státy rozhodnout, a to sice nezvratně, zda tyto převody z těch národních prostředků půjdou do těch přímých plateb a potom to už není možnost toto rozhodnutí změnit je potom nevratné, protože je zahrnuto do platebních nároků prvního, eh, prvního pilíře aniž by z něj mohlo být potom toto rozhodnutí zase eh, zrušeno nebo vzdáleno. Tolik tedy po dohodě s radou mám, jsme zaplacovali do našeho návrhu, tedy tyto změny a já jsem předložil ještě další pozměňovací návrh, že na, tedy navrhuji, aby členské státy měly možnost postupovat tak jako dneska, aby tedy ty platby byly vyjmuty z tého režimu jednotných plateb, aby to mohlo být zachováno do budoucna tak, jako to máme dneska. To tedy znamená, že to jsou ty nejdůležitější novinky a e, já bych e, tedy chtěl srdečně poděkovat za možnost, že jsem mohl představit tyto některé prvky e, na, našeho návrhu. To bylo jasné. Děkuji vám za představení tohoto návrhu a teď můžeme diskutovat a první řečník je pan Garcia. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat zpravodaji za vykonanou práci na tomto spisu. Je to opravdu velice obtížný, obtížný spis, takový suchý a měli jsme tady určité přechodné období eh, z jednoho systému do druhého. Děkuji za všechny jeho snahy. Myslím si, že zpravodaj má pravdu, když říká, že úvahy komise, pokud bychom toto chtěli do eh, prosince 2012, tak proto vlastně nemáme nemáme žádný důvod, neboť ty lhuty by měly být relativně dlouhé a možná, že tedy nemusíme se opírat o finanční výhled. Máme k tomu ještě dost času. Já si myslím, že zpravodaj má pravdu, rozhodnutí by bylo uspěchané a my bychom měli dát členským státům víc času. Kromě toho bych chtěla říci, že nesouhlasím s jedním bodem toho zpravodaje a sice rozhodnutí o těch plochách, které zasluhují tu podporu pro společnou zemědělskou politiku. Já si myslím, že by to mělo patřit eh, k tomu celkovému nařízení o přímých platbách, ale já si myslím, že podporu si zaslouží tyto plochy, především pokud jde o přímé platby. A nejsem proto, co tady řekl zpravodaj, že bychom to měli spojovat s, plot, pla, s těmi plochami na pěstování vína a s převodem těch prostředků. Já, pokud jde o ty lhůty, tak souhlasím souhlasím se zpravodajem, ale podpořila bych eh, všeobecné nařízení, které se týká přímých plateb, aby o tom mohly rozhodovat členské státy. Děkuji a nyní pan eh, Santos. Prosím, Luis, máš slovo. Děkuji. Já bych chtěl eh, poukázat na to, že je potřeba uvést tuto zprávu do souladu s návrhem pro přímé platby, ale jak už tady zaznělo, i já bych dal přednost tomu, kde by bylo možné vystoupit až poté, co se vyslechneme generá- zástupce DG Agri, protože tím, že si nastavíme jako datum eh, rok 2020 v tom nařízení, o kterém diskutujeme, a nabídneme možnost eh, přímých pladeb eh, pro zemědělce s obcí do května 2014, tak eh, možná tak budeme mít více času na úvahy na národní, úvahy, národní úrovni. Ale říkám si, že Eh, by bylo dobré trochu to eh, rozhodnutí eh, o nařízení o přímých platbách trochu odsunout. Bylo by to možná lepší, než donutit zemědělce ještě předtím, než budou znát to rozhodnutí, aby si vybrali ten či druhý režim. Mluvím tedy o pěstitelích rávy samozřejmě. Děkuji. Nyní paní Luling a poté Sergio. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu eh, zpravodaji. Sama musím říci, eh, že mě ta situace trošku mate. Chce se zeptat, eh, za to vůbec dobře rozumím. Když se podíváme na ty pozměňovací návrhy, nebo pokud si přečteme ty pozměňovací návrhy, já to tady mám tedy před sebou pochopitelně francouzsky, tak mě to zní velice zvláštně, jako kdybychom chtěli vyjmout Eh, vinařství ze způsobilých eh, oblastí. Rozumím tomu takto dobře. Každopádně děkuji za kompromisní návrh. Je eh, dobře, že bychom se nemuseli rozhodnout jednou provždy a že by to bylo vždycky na rok a pak by tam byla ta možnost to rozhodnutí zvrátit. Je potřeba přesně vědět, co v, té, v tom finančním krytí je mém členském státu eh, ta eh, celé, celý finanční příděl pro vinařství celé země se přiděloval na základě hektaru, na základě plochy. Distribuce eh, finančních prostředků probíhala na základě hektaru. a já se chci zeptat, zase můžeme ponechat toto finanční krytí a pokud ano, tak Pak už to ale nebude v rámci režimu eh, jednotné platby, jestli tomu dobře rozumím. Nicméně v rámci eh, režimu jednotné platby eh, bude potřeba rozdělit ty finanční prostředky dalším, čímž to pádem se vlastně ty prostředky na vinařství zmenší, sníží. Jestli tomu tedy dobře ale rozumím. Pokud by tomu tak mělo být, tak naši pěstitelé eh, révy, já myslím, že by byli spokojeni s tím mm, eh, současným systémem, kdy mají eh, k dispozici celý ten finanční příděl a rozdělí se to podle hektaru. A je to. Takže se chci zeptat, zda jsem tomu dobře rozuměla, a nebo jak mi tady říká kolegyně, že ten text z komise by také umožnil i tu druhou variantu, tedy na tu možnost zůstat u té způsobilé plochy. Skutečně se mi nepodařilo do toho proniknout. Bylo by možné, aby mi to eh, pan zpravodaj nebo někdo vysvětlil, co bude vlastně tím konečným výsledkem. Mluví se tady o finančním přídělu nebo krytí a samozřejmě člověk potřebuje vědět, kolik peněz to bude. Když mluvíme o tom národním finančním krytí, člověk potřebuje vědět, o jakých částkách hovoříme. Pokud se rozhodneme, že si eh, eh, tu národní obálku neponecháme a mm, eh, vložíme tyto prostředky do systému jednotné platby, tak už najednou nebudeme vědět, kolik ten finanční příděl představuje. A Jaké to může mít dopady, když dojde k rozdělení této částky v rámci celého zemědělství, kdy pěstitelé révy se budou muset podělit toto prostředky s dalšími zemědělci? Děkuji a nyní eh, Sergio. Děkuji. Jenom velice eh, stručně bych chtěl eh, také poděkovat eh, panu Dormanovi. Nejprve chci říci, že je pravda, že tato zpráva je velice odborná. Je tam celá řada otázek, které jsou skutečně velice eh, odborné, ale i otázky politické, ale když se podíváme na to drobné písmo, na ty eh, drobné záležitosti, tak jsou to věci skutečně principiální, takže je třeba to eh, provázat s finančními výhledy, protože, jak už řekla moje kolegyně, paní Ranc, je tato doba se nám blíží, kdy se budeme muset rozhodnout, také budeme muset definovat zásadní eh, rysy společné zemědělské politiky, takže eh, Samozřejmě, že je potřeba učinit toto rozhodnutí. Členské státy se musí rozhodnout, eh, zda eh, si ponechají ten současný systém nebo přejdou k režimu jednotné platby a je zatím tedy i politické rozhodnutí. Tudíž eh, si myslím, že tato zpráva není jenom technická, odborná, ale že když půjdeme do hloubky, tak zjistíme, že tady narážíme i na zásadní principiální politickou otázku a myslím, že to je potřeba řešit. Kromě toho je třeba dát také dostatečnou flexibilitu, eh, dát sem dostatečné časové lhůty, dostatečný prostor, co myslím je potřeba. A myslím si, že bychom měli žádat maximální možnou flexibilitu eh, a maximální dlouhou dobu, abychom se v parlamentu mohli eh, rozhodnout správně a obhájit tak zájmy pěstitelů révy. Máme podobné pochyby jako paní Rans, pokud jde o ty nároky, eh, platební nároky na plochu. A ještě bych tomu dodal, že za těchto okolností eh, si myslím, že je správné neakceptovat eh, další, eh, další nové prvky do eh, této zprávy v okamžiku, kdy nemáme ještě veškeré eh, informace a kdybychom vlastně museli předjímat další, další diskuzi. Takže máme ty stejné obavy ohledně těch platebních nároků, jak už tady zaznělo od předřečníků. Takže ode mě to je vše. Ještě jednou děkuji. E Děkuji Sergio. Martin, prosím. Budu stručný, protože potom to přijde v pozměňovacích návrzích. Pokud jsem to dobře pochopil, je v zásadě se jedná o to, aby na konci každý členský stát mohl dělat, co chce. Nevím, zda to vede k cíli, SZP, k cíli SZP, ale mohu pouze říci zásadně, v Německu po jednání s vinaři, musím říci, přejí si to eh, vinaři v Německu samotní, jsou spokojeni s tím systémem, který mají v současné době, alespoň tedy v Německu nemohou hovořit za ostatní. Pokud jde o struktury těch malých vinařských podniků, není skutečně rozhodující, zda budu mít pět nebo deset hektarů a dostanu na to prémii nebo platbu na plochu. A já si myslím, že mi to potom neumožňuje žádné velkorysé kroky. Ale já si myslím, že nevidím důvod měnit ty současná e, předpisy, ale když se tady říká, ať si každý rozhodne, jak chce, tak se vydáváme nebezpečí, že to bude potom e, velice nepříjemné pro společnost ZP a nepovede to k cíli. Děkuji, Martine, paní McIntyre a potom paní Klas. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Dorfmanovi za veškerou práci, kterou věnoval tomuto tématu. Myslím, že bychom určitě nadšeně podpořili cokoliv, co by zjednodušilo eh, tuto záležitost a snížilo administrativní zátěž. To je tady moje východisko. Pokud to dobře chápu, tak v tuto chvíli členské státy mají přidělené prostředky na členský stát a v rámci těchto prostředků přidělených se mohou vybrat, které programy budou pro vinaře konkrétně financovat. A pokud tomu správně rozumím, tak tento návrh v podstatě to, tu, te, tu celkovou uh, částku přidělenou členskému státu neovlivní. Pořád se členské státy mohou zvolit, jakým způsobem budou vést ty svoje národní programy podpory. Problém ale je, že v tuto chvíli není dostatečné sladění mezi těmi financo, finan, cykly financování. To znamená, že národní program třeba podporuje pětiletý program, ale pravidla pro jednotné platby jsou časově neomezená a tento nesoulad potom eh, vede k velké administrativní zátěži především pro platební agentury. Já rozhodně rozumím obavám členských států, které mají z toho data prvního prosince. A myslím si, že pan Dorfman dosáhl velmi dobrého kompromisu, alespoň tak já to chápu. Takže mu chci poblahopřát k tomuto výsledku. Je skvělé, když se do, podaří vytvořit něco, co můžeme všichni podpořit. A úplně na závěr jsem zaznamenala, že mezi všemi těmi informacemi a věcmi o financování pro vinaře a tak dále, tam propašoval pan Dorfman větu na konci důvodové zprávy, kde říká, že kromě tématu tedy podpory vinařů, Evropský parlament zdůrazňuje svoji, svoje stanovisko k zákazu těch pravidel pro, nebo práv pro výsadbu. A já bych chtěla říci, že moje hledisko je úplně opačné. Já si myslím, že Evropský parlament se že celá řada z nás v Evropském parlamentu je velice spokojená s tím, že je teď zákaz těchto práv na výsadbu. Takže to jsem chtěla jenom zmínit. Děkuji. Děkuji, paní Klas. Děkuji, pane předsedo. Opravdu je to velice komplikované a proto velký kompliment na adresu Herberta Dofmana, který se pokusil zpracovat toto téma ve své zprávě a já jsem pochopila kolegu Santoše stejně. Proč bychom teď měli prakticky přijímat nějaká usnesení do zásoby? Protože já vůbec nechápu návrh komise. Proč bychom to teď už měli dělat pro rok 2015 eh, a měli bychom to rozhodnout už teď, do konce tohoto roku a jinak by to bylo všechno otevřené pro SZP. A chci připomenout všem kolegům a kolegyním, že pokud jde o společnou organizaci trhu pro víno, tak jsme s opravdovou velkou námahou uvedli do života tento systém a my jsme tady skutečně, pokud šlo o reformu toho vinařského trhu, tak jsme zdůvodnili ty národní rozpočty, že členský stát v podstatě by mohl být v národním měřítku aktivní v tomto smyslu a to se trošku liší od té SZP a teď v podstatě, pokud jde o takzvanou debyrokracii, tak teď se to dostává do, do balíčku SZP, nějakým způsobem se to tam dostalo a my máme ten problém znovu na stole. Já teď nevím, zda je tady někdo z komise přítomen a já kladu otázku, kterou také zmínil Herbert Hoffman. Uh, pro nás to je v podstatě nesmysl, pane kolego Hojslingu, já s tím souhlasím. Především vinaři v Německu, pro ty je důležité, aby ten rozpočet a aby ta jednotná společná organizace trhů zůstala. My chceme v budoucnu něco inovativně pro vinaře udělat a to je přesně zapsáno v tom řádu. Ale já takto chápu ten návrh komise. Komise tady už nyní otvírá možnost, aby se vinařství zahrnulo do té všeobecné podpory na plochu. Takhle jsme to pochopili a kolega Dorfman by nám tady měl vysvětlit možnost, aby mohly tedy ty členské státy sami rozhodnout o tom, zda se chtějí zapojit do toho systému nebo ne. Pokud tomu tak je, tak já si myslím, že už by to byla taková přijatelná cesta, abychom řekli, teď nechceme dělat žádné rozhodnutí dopředu, do zásoby, počkáme na to rozhodnutí o té celkové reformě agrární politiky, až to bude tedy, tak abych řekla, ruka v rukávě a potom te teprve rozhodneme, zda se tam zahrne i otázka vinařství a pokud jde o ty národní kompetence členských států pouze za, při, eh, za té podmínky, že tento řád zůstane nedotčen a že členské státy i nadále budou mít možnost rozhodovat o těch rozpočtech. To by byly ty tři body, které tady chci zmínit. Eh, pokud tomu takhle je, tak to pan Dorfman velice dobře ve své zprávě formuloval. Děkuji. Děkuji, paní Klas. A předtím, než dostane slovo Herbert, aby odpověděl, chtěl bych ještě předat slovo panu řediteli. Děkuji, pane předsedo, děkuji i panu zpravodaji za tuto zprávu. Jenom stručně bych k tomu řekl, že nemáme žádný problém s touto zprávou, ale tedy kromě jedné obtížné záležitosti, která ale je docela podstatná. Dovolte mi ale nejdříve vysvětlit, proč tomu tak je. My jsme nejdříve původně v našem návrhu předpokládali pouze jedno jediné datum pro to, ten dobrovolný přesun z podpory, která je tady eh, věnována pěstitelům révy do přímých pladeb. Chtěli jsme raději, aby to bylo v roce 2012, tak aby všechno se stačilo připravit, tak aby mohli potom už ti pěstitelé přímo dostávat platby. Ale jsme ochotni se na to podívat ještě jednou a srpen, jakožto konečné datum, by také byl pro nás přijatelný. Dovolte, abych také vysvětlil, že některé členské státy už využily možnosti přesunout rozpočet nebo prostředky, které mají k dispozici na vinařský sektor do přímých pladeb. Spojené království, Lucembursko a Malta to udělali v celém rozsahu a Španělsko a Řecko částečně. Takže my tam chce takové, chceme takové přechodné nařízení, tak abychom mohli v podstatě zachovat stávající stav. Teď ta problematická záležitost, a tady vlastně odpovídám i na otaz pana, dotaz pana Kapulese Santoše. To je pozměňovací návrh, který vlastně předjímá to, co se stane po roce 2014. Myslíme si, že to bychom měli ponechat v rámci přímých pladeb a podle našeho názoru v tom přechodném e, nařízení proto není žádné místo. Tady konkrétně hovořím o pozměňovacím návrhu 7. Jinak, pane předsedo, si myslím, že nakonec se shodneme s vámi ve všech ostatních bodech. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. A teď už má slovo Herbert. Celá řada otázek tady byla položena, já se pokusím stručně odpovědět. Takže, jak právě řekl zástupce komise, takže dnešní řád eh, ve vinařství předpokládá, že tedy ty národní mm, prostředky mohou být převedeny do přímých plateb. A to samozřejmě některé členské státy už využívaly. Tady, eh, jak se zmínila paní kolegyně Luling, tak to je, už je provozováno. Ale to neznamená, že peníze, které jsou vlastně v národním envelopu, by měly být eh, převedeny na tu eh, plochu vinařskou od těch, a že by to mělo být vlastně odpojeno od těch přímých plateb. Jak se tady zmiňovalo, že už Lucemburg to stoprocentně udělal. Tento systém, pokud jde o dosavadní návrhy, týkající se ZZP nebyl zatím možný, protože buď to tady máme národní platby, anebo ten to vinařství spadá v každém případě do systému normálních přímých plateb. A teď mi je vlastně jasné, že ten pozměňovací návrh 7 je tedy eh, otázkou, zda je tady tento pozměňovací návrh na místě, ale my si musíme klást otázku v souvislosti s celým balíkem, kde by se to nejlépe dalo naplánovat. Zda je opravdu rozumné ve všech sektorech a ve všech zemědělsky zpracovávaných plochách v současné době mít tržní nařízení s vlastními fondy, tak jak je tomu například v sektoru vinařství abychom to tedy zahrnuli do systému přímých plateb. Tuto otázku si musíme položit a pak zjistíme, kde je tedy nejrozumnější v jakém bodě tedy o tom vést diskuzi. To předpokládá, že Pokud jde o různé otázky, tak chci říci otázka kolegyně Garcia Perez tak na to už jsem odpověděl, pokud se nemýlím. Takže teď otázka paní Luling. Také jsem z části odpověděl dnešní systém, který má Lucembursko dneska a Španělsko částečně, tak v to není možné pokračovat v této formě. Musíme rozhodnout o tom, jak v budoucnu ten systém přímých plateb bude pro vinařství eh, financován. Zda to bude tedy z těch národních fondů nebo z nějakých jiných fondů pro přímé platby, které budou k dispozici členským státům. Potom ještě můžu říci, že souhlasím s tím, co řekl kolega Heusling a kolegyně Klas. Myslím si, že většina členských států je v zásadě za to spokojena se systémem, který teď máme a v zásadě za to nemají žádnou chuť eh, to se všemi důsledky eh, zahrnovat do systému přímých plateb. Proto tedy tato diskuze, která se tady otevřela, je diskuze v tom smyslu, chceme vůbec mít eh, vinařství v tom systému přímých plateb? Teď otázka práv na výsadbu. Také po dohodě s naším zpravodajem Michelem eh, jsem se v podstatě ve své zprávě vyhnul tomu, abych se zmiňoval o právech na výsadbu v tomto odvětví s výjimkou té poslední věty, která tady byla zmíněna a tam tedy konstatují, že Evropský parlament eh, svůj postoj proti zrušení práv na výstavu v tomto odvětví zdůrazňuje. Kolega Michel Datan eh, o tom hovoří a v jeho zprávě je toto téma také zmíněno a pak se ukáže, zda tedy e, většina bude pro a nebo proti odstranění těch práv na výsadbu v odvětví vinařství. Otázka paní Klas ta usnesení jaksi do zásoby. Je to spíše e, technická otázka, která je spojena s tím převodem prostředku, jak to například udělalo Lucembursko. Časově je to omezeno na 4 nebo 5 let. Těch pět let to teď ta lhůta uplyne a proto tedy na rok 2014 je třeba najít přechodné řešení. Takže to je spíše technická otázka, jak řekl pan ředitel, tedy zástupce komise. Rok 2014 nesmí zůstat vyset ve vzduchu. Na závěr chci říci a zdůraznit, že mám pocit, když ty členské státy budou mít tuto možnost, část těch národních prostředků použít pro single payments a současně budou nuceny vzdát se těch práv na eh, ty, eh, na ten režim jednotné platby, tak to povede opravdu k velkým problémům. Nakonec potom ten konečný dopad bude vypadat následovně krátkodobě nebo po krátké době v mnohých členských státech zmizí ty národní prostředky a nebudou používány v systému přímých plateb. Já si myslím, že si musíme položit otázku, zda je to smysluplné i při zohlednění toho prvního bodu, který jsme dneska měli na pořadu jednání a myslím si, že to přispěje k tomu, že odvětví vinařství, to je opravdu konkurenceschopné, eh, odvětví a musíme zachovat tuto konkurenceschopnost. Nezlepšíme ji, když v podstatě dáme přímé platby na hektar, počínaje rokem 2015 a nedáme jim k dispozici ty národní platby, e, tedy ten režim jednotných plateb. Já si myslím, že vinařství, stejně tak jako řekla paní Luling, je to opravdu velice aktivní odvětví, konkurenceschopné odvětví a já si myslím, že eh, nemůžeme přistoupit k tomu, abychom eh, prokázali tomuto odvětví eh, medvědí službu. Děkuji. Děkuji Herbertovi. Paní Luling se ještě hlásí, prosím, máte slovo. Děkuji, jenom velice stručně taková stručná otázka, pane předsedo. Jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak pokud to, ten národní příděl bude přesunut do systému jednotné platby, tak eh, dojde k srovnání a jinými slovy, eh, tyto prostředky půjdou do systému eh, jednotné platby, čímž navýší eh, rozpočet prvního pilíře, alespoň v těch zemích, které produkují víno. A ty budou sami si muset znovu nastavit rovnováhu a a to více než ty státy, které dostávají na tuto oblast prostředků méně. Což znamená, že vinařství eh, přijde o mm, značnou část svých finančních prostředků. Je to tak? Skutečně? Já si myslím, pokud budeme hovořit o číslech, pochopíme to lépe. Já řeknu jen taková zaokrouhlená čísla. Takže nacionální envelop, tam je 220 eh, milionů euro ročně, pokud se nemýlím. To tady máme na opatření, tak jak je to rozhodnuto ve odvětví vinařství. A jestliže členský stát chce, tak to takto v budoucnu může používat. Současně ovšem, té reformě SZP rozhodujeme o tom, že eh, pro vinaře je rozhodující způsobilá plocha. Když máme 300 eur v prvním pilíři a 180 milionů eur dohromady, tak si klademe otázku. Já bych, kdybych byl vinařem, tak bych řekl, Chci těch 220 milionů a současně navíc ještě těch 180 a to je v zásadě za to možné to se vzájem nevylučuje, ale těch 180 milionů prvního pilíře, odkud mají přijít? Přijdou z jiných odvětví zemědělství. A proto je tady řečeno, milý členský státe, pokud chceš, tak můžeš použít část těch svých prostředků k tomu, aby ty přímé platby byly financovány v tom prvním pilíři. Tak těch 180 milionů si můžeš vzít a můžeš je přesunout do přímých plateb. Ale to nebudou vinaři chtít přijmout, ale samozřejmě zbývající zemědělci to budou chtít, protože těch 180 by jim chybělo potom. A tím by byly ty platby v prvním pilíři jakožto celek nižší. A proto si myslím, když to takhle uděláme, dojde k tomu, že vznikne tlak v tomto odvětví, aby se část používala pro financování přímých plateb, což by mohl, mohl vést ke konci národních plateb a já si proto myslím, že je třeba si položit otázku, jak bychom měli, je, měli tlačit ty zemědělce do toho prvního pilíře, když si nemyslíme, že je to rozumné pro toto odvětví. To je tedy vlastně ta úvaha, která je v pozadí. Děkuji já si myslím, že teď jsou všechny pochybnosti odstraněny. A chci vám připomenout, že první červen 12 hodin, to je lhůta na podání pozměňovacích návrhů. Pokud tedy budou pozměňovací návrhy, prosím do 1. června do 12 hodin. Pokud se už nikdo další nehlásí do diskuze, přejdeme k poslednímu bodu dnešního pořadu jednání a to je tedy sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému sociálnímu výboru o propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů. Teď tedy e, přejdeme ke zprávě komise. Jedná se o propagaci zemědělských výrobků a podporu. Zprávu vypracoval Jose Bove a může eh, mít slovo. Prosím. Děkuji. Pokud jde o tuto zprávu, propagačním a informačním opatření na podporu zemědělských produktů. Tak to vyplývá vlastně ze zelené knihy, kterou představila Evropská komise a to eh, v července 2011, včetně svého sdělení eh, o strategii propagace chutí Evropy z března 2012, eh, kdy Cílem je tedy nastavit strategii pro propagaci chutí Evropy. To je ten celkový kontext. Snahou je zpracovat legislativní návrh, který bychom měli mít hotový někdy na podzim letošního roku. Takže jaká je přesně ta výchozí situace, to jsme si teď vysvětlili. vlastně se vracíme trošku do 80. let, kde také docházelo k propagaci výrobku, abychom eh, se vypořádali s tehdejšími eh, problémy, s přebytky. Dřívější politiky se eh, řídily nebo se zaměřovaly především na uvádění výrobku na trh. Eh, řešily se eh, přebytky. Teď už eh, přebytky nemáme, nemusíme to řešit, ale zase jsou tady skandály s bezpečností potravin. Vzpomenete na dioxiny ve vejcích, nemoc šílených krav nebo loni ten problém s okurkami. Toto vše samozřejmě vyvolává pochyby ohledně kvality výrobků a tak se znovu dostáváme k otázce propagace výrobků, aby se posílila důvěra spotřebitelů v tyto produkty. Jejich pověst kvůli nejrůznějším potravinovým skandálům utrpěla. Takže proto se dostáváme opět k otázce kvality výrobků. Když se podíváte na dnešní návrh komise, tak uvidíte, že se ubírá nyní trochu jinou cestou. Přichází se strategií, jak zvýšit přidanou hodnotu v potravinovém řetězci, ať už jde o produkci, informování a tak dále. Strategie se stává ze čtyř ústředních témat. Jde o vytvoření skutečné evropské přidané hodnoty, podpořit propagační programy, aby byly jednodušší, efektivnější a aby fungovaly synergie mezi jednotlivými propagačními nástroji, které již nyní existují. To komise navrhuje, to jsou eh, hlavní témata. Rozpočet není nějak velký, 55 milionů eur. a mělo by tady být spolufinancování. Takže ten systém je poměrně komplikovaný a ten rozpočet, jak říkám, je spíše nižší. Obvykle se eh, většina těch prostředků, řekněme 70%, použije na propagaci v rámci Evropy, eh, zbytek na propagaci navenek. Eh, takže Těmto věcem se chci primárně ve své zprávě eh, věnovat. Zpráva vychází z návrhu Evropské komise, souhlasí eh, s jejím směřováním, ale myslím si, že komise by mohla jít dále. Zejména pokud jde o definici kvality a diverzitu evropských potravin. V návrhu Evropské komise hovoříme o chutích Evropy ale problémem je, co to vlastně přesně znamená. Myslíme si, že je třeba maximálně využít různorodost eh, výrobků v Evropě a jejich eh, chutí a tyto prvky je potřeba jasně definovat, aby bylo zjevné, o čem hovoříme, zda skutečně hovoříme o chutích, co to přesně znamená a zda je to chuť v singuláru, či spíše chutě v plurálu. A jsou tady jako východisko, možná bychom mohli použít e, kvalitu, e, výrobní postupy, e, původní postupy a tak dále, kulturní kontext, Eh, nebo kvalitativní označení typu chráněné označení původu, chráněné zeměpisné označení, tradiční zaručená specialita a tak dále a tak dále. Toto vše by mohlo být jakýmsi základem či východiskem. Ale pro um, skutečně ucelenou definici musíme zohlednit také regionální, lokální aspekt, aby Jde to trošku proti těm tradičním eh, značkám, eh, které tolik neoperují s eh, tou různorodostí. Takže to je k těm praktickým věcem. Cílem komise bylo posílit potravinový řetězec a posílit tu kvalitu, důvěru v kvalitu a rovněž zajistit eh, spravedlivé ceny pro výrobce, ale to je čistě východisko, měli bychom jít dále a z tohoto důvodu také ve své zprávě předkládám myšlenku, teda, která jde nad rámec těchto základních prvků a myslím, že bychom měli uvažovat o výrobních postupech, udržitelné výrobě, tak abychom se vypořádali s výzvami, kterým farmáři dnes čelí ať už jde o biodiverzitu, udržení biodiverzity, boj s klimatickými změnami a tak dále a tak dále. Myslím si, že se tady objevují nové prvky a nové způsoby, jak by zemědělci mohli vyřešit výzvy, s nimiž se v zemědělství potýkají. A aby se s těmito výzvami dokázal vypořádat i jejich výrobky. Takže k tomu nám poslouží programy, které chce Evropská komise spustit. Já jsem eh, také eh, uvedl, že neexistuje žádný evropský výrobní model. Nevím, co to vlastně znamená, co to je. Mně to nedává žádný smysl, protože v zemědělství panuje obrovská různorodost, směsice nejrůznějšího postupu Nelze si říct, že existuje jeden evropský výrobní model. Myslím si, že naopak by to spotřebitele zavádělo, takže je potřeba mm, toto projasnit a celá ta koncepce pak bude i silnější. Kromě toho říkáme, že chceme mm, řízení zjednodušit, dosáhnout větších synergií mezi stávajícími nástroji programy, ale musíme mm, být v tomto eh, také obezřetní. Komise eh, říká ještě jednu velice důležitou věc, eh, ukazuje na záležitost, která je velice důležitá i pro nás, a to je význam místních trhů a krátké potravinové řetězce informace eh, o veřejném zdraví, eh, udržitelnost výroby, eh, dobrý život, dobré životní podmínky zvířat a tak dále. Takže jsou tady některé velice důležité prvky, které ehm, souvisejí s tím, co jsem říkal v úvodu a které dohromady by měly vytvořit určitý mm, celistvý koncept evropského modelu. Je tu tady ta vazba mezi propagací místních výrobků, místní výroby a zároveň eh, mezi, tou, um, mezi tím modelem, který by se měl vypořádat s výzvami dnešní eh, doby. Takže taková jsou tedy naše východiska, výchozí situace. Je potřeba eh, zajistit že ten eh, program je koherentní, celistvý, že budeme mít k dispozici informace pro třetí země, že budou v jednoduché podobě, aby lidé snadno pochopili, jak výrobky mm, a nakolik jsou výrobky schopné obstát před těmi problémy, s nimi se zemědělství potýká. Toto vše chci ve své zprávě řešit. Myslím si, že se jedná o nástroj, který by nám měl umožnit zlepšit výrobu, zlepšit kvalitu, zlepšit informování o výrobcích eh, a lépe tak propojit zemědělce a spotřebitele, protože my bychom rádi, kdyby tato vazba byla co možná nejlokálnější, což povede Eh, lepším zárukám a také lepším cenám pro spotřebitele. Myslím si, že to je krok správným směrem, mm, má to v sobě potřebnou dynamiku a já se pokusím ve své zprávě tuto politiku dále zlepšit, aby byla ještě efektivnější, aby všichni věděli především, eh, v čem spočívá a čeho se týká, aby byla dostatečně jasná. Děkuji. Ehm, Jose, a teď už diskuze paní Rens Garcia. Ano, děkuji. Já musím říci, že práce pana Bového tu vítám. Vítám i návrh komise, který přichází včas. Je to velice důležité pro komunitární produkci a také pro spotřebitele, pro evropské spotřebitele, kteří nejsou dobře obeznámeni s přidanou hodnotou komunitární produkce. My jsme se nikdy nesnažili vysvětlit význam označování původu, ehm, chráněného zeměpisného označení tradičních zaručených specialit a tak dále a všech těch kvalitativních značek, eh, které nejsou eh, velice nebo dostatečně dobře známy mezi spotřebiteli, takže to je nutné zlepšit. Kromě toho eh, je třeba poukázat na přidanou hodnotu evropské produkce a toto vše vítáme. Jsou tady tři kapitoly propagace eh, výrobků, značek, eh, především v krizovém období a já se zaměřím právě na to krizové období. Před rokem tady byl ten skandál Ecoli a byl to opravdu skandál, eh, který zneklidnil eh, spotřebitele a skandální také bylo, jaký dopad to mělo na výrobce eh, bez skutečně opodstatněných důvodů. A já se chci zeptat, jak komise chce, abychom jí věřili poté, eh, co jsme prožili eh, tyto situace v minulosti. Pro mě je důležité, abychom byli schopni velice rychle reagovat, aby to netrvalo měsíce nebo roky, eh, kdy jsme schopni řádně informovat. Takže to nejdůležitější pro mě teď je, jak zajistit, aby Evropská komise dokázala Mm, zajistit, že tyto prostředky se použijí také v krizových momentech. A další téma, které bych chtěla zmínit, jsou požadavky, které Evropská komise navrhuje pro eh, producenty při využívání prostředků. Jak eh, by mohla být komise opět rychlejší? Eh, vy Eh, na komise chcete snížit eh, byrokracii, ale když vidíme eh, reformu SZP, dochází k další a další komplikaci. Takže jakou roli nebo jaká je ta představa Evropské komise? Nebo možná, pane Bové, vy byste se sám mohl zeptat komise, jakým způsobem by mohla komise reagovat rychleji. Pokud jde o rozpočet, tak nakolik jsem pochopila návrh komise, tak tady bude mm, snad dostatek prostředků na propagaci. Já nevím, jestli ten rozpočet bude stejný, jako je nyní, a nebo se navýší aby se komise a evropské eh, eh, instituce mohly vypořádat s těmi výzvami, které si eh, stanovily. Pak ještě jedna věc, třeba sektor vína, ten se považuje za potraviny v řadě zemích a trpí obrovskou diskriminací, protože propagace v EU vlastně je z evropských prostředků zakázána. A tak se chci zeptat, pane Bové, abychom byli odvážní, mohla, abychom mohli navrhnout jednu věc, abychom v členských státech, tam, kde víno je považováno za potravinu, eh, myslím, že tam bychom měli mít možnost propagovat eh, tento produkt eh, Možná jenom právě v těch zemích, kde je víno považováno za eh, potravinu. Já si myslím, eh, že to zajistí rovnost eh, v Evropě mezi jednotlivými sektory v zemědělství. Děkuji. Grazie. Děkuji. Paní Ajuso, prosím. Bez mikrofonu. Gracias, presidente. That's good. Bueno, no, le decía que las... Eh, já myslím, že paní Patraus, eh, zpravodajka, eh, ještě nevystoupila, takže asi by mohla vystoupit přede mnou a teprve poté se vezmu slovo já. Agradeço muito a, a deferência e peço desculpa por esta confusão, sobretudo a... Já vám děkuji za to, že mi dáváte přednost. Omlouvám se za ten mikrofon, který nám tady trošičku komplikuje život. Dovolte, abych na začátek poděkovala panu zpravodajovi. První věc, které se tam věnoval, je, že uvedl kontext pro to téma a pro mě je to naprosto zásadní otázka. Nicméně on teď existuje kontext, který je úplně jiný. A znamená to, že směr, který se teď vydáme, je, že chceme podporovat, propagovat tyto zemědělské výrobky a to je něco, na čem se všichni shodneme. Musíme ale všichni se být vědomi toho, že, jak říkal pan Bové, je třeba se podívat na to, jestli tento přístup je správný. Je tu otázka, na kterou se zemědělci ptají celá léta a na kterou jsme ještě neodpověděli. A sice, jestli stojí za to, aby Evropská unie zaváděla takováto náročná opatření například v oblasti zdraví, ochrany zdraví, životního prostředí, práv pracovníků a tak dále. A všechna tato různá ochranná opatření potom vedou k tomu, že máme vyšší produkční náklady, výrobní náklady. Takže je to spravedlivé, že výrobci v oblasti zemědělských výrobků, že musí se s tímto vším vyrovnat? Takže je důležité, abychom zajistili, že výrobky, které naši zemědělci jak na domácím trhu, i na mezinárodním tedy vyrábějí, že všechna tato opatření pro ně bude mít přidanou, budou mít přidanou hodnotu. A pokud jim neodpovíme na tuto základní otázku, tak se nic nezmění. Pořád se budeme ptát, jak máme porazit konkurenci, jak máme zlepšit ceny. Myslím si, že toto je zásadní otázka a je to také pro nás veliká příležitost, kdy můžeme jaksi ospravedlnit naše, naše zemědělskou výrobu, protože se potýká s velkými omezeními. Je tady důležité, aby zemědělci viděli, že jim něco vracíme za to, že dodržují všechna ta pravidla. Jsou tady ale některé věci, které bych zde chtěla zdůraznit. Musím tedy říci, že obecně souhlasím s tím, co pan zpravodaj řekl. A sice, že existují některé otázky, které je třeba zapracovat do této zprávy tak, aby bylo možné, abychom se jako výbor všichni shodli na této zprávě. Je tady několik aspektů, na které musíme pamatovat. Za prvé si musíme uvědomit, že už dlouho bojujeme za vysokou kvalitu, jakost našich výrobků. Podaří se nám dosahovat poměrně velkých úspěchů v této oblasti, ale je třeba, abychom také zajistili těmto výrobkům dobrou pozici na trhu. Jedno nemůže být bez druhého. Musíme zajistit dobrou pozici na trhu. Musíme bojovat s novými rostoucími ekonomikami. Všichni víme, jak situace vypadá. Takže eh, když chceme vyšší výnosnost našich výrobků, tak se musíme otevřít ostatní trhy. A jeden z těchto trhů na ten velmi žárlíme. A to jsou všechny vlastně sjednocené trhy rostoucích ekonomik. Takže se musíme uvědomit, musíme zjistit, jak naše výrobky zavést na tyto nové trhy a jak zlepšit výsledky našich společností tak, aby získali přístup na tyto nové trhy. Už jsme zmínili zjednodušování, o tom se hodně, hodně mluví, ale důležité je, jak to udělat. Ono to všechno vypadá hezky na papíře, ale co se vlastně změní? Musíme na to všechno vyčlenit nějaké prostředky, tak aby bylo možné všechny tyto, všechna tato úžasná opatření, o kterých hovoříme a na kterých se shodneme, mohly v praxi provést. Takže potřebujeme navýšení prostředků pro to, abychom mohli skutečně realizovat to, co máme teď zatím jenom na papíře, protože jinak nic nedokážeme. Pak je tady další aspekt, který se mně zdá být důležitým a sice, že naši výrobci, kteří budou žádat o podporu v rámci takového programu, potřebují zjednodušený přístup k těmto programům, potřebují mít jasná kritéria pro přístup a potřebují transparentnost, potřebují, aby bylo snadné si konkurovat. Všichni musí mít možnost umístit, nebo alespoň se pokusit umístit svoje výrobky na zahraniční trhy, a to s lepší návratností. Myslím si, že je důležité, abychom zveřejnili, aby komise zveřejnila data o vývozech, o kontaktních místech v dalších zemích, ve třetích zemích, aby nám dala nějaké pokyny, nějaké vodítko. Proč by nemohla komise třeba vypracovat nějaké pokyny, které by obsahovaly užitečné informace pro výrobce, pro družstva, která by jim pomohla se vyrovnat nějak s byrokratickými požadavky, tak, aby naši zemědělci mohli lépe umístěvat své výrobky na trzích, které jim poskytnou lepší příjmy. Teď k těm vyšším zálohovým platbám. To vlastně nejsou velké částky. Jsou to přibližně, je to přibližně 30 celoročních nákladů. A tyto prostředky slouží k tomu, aby mohly ty projekty vůbec začít nastartovat. Pokud jde o malé a střední podniky, tak tam je třeba pro ně vytvořit nějaké pobídky, tak, aby spolupracovali, aby mohli vůbec fungovat na mezinárodních trzích. A na to se také musíme zaměřit. Je třeba také hovořit o pilotních projektech ve třetích zemích, které jsou namířeny na průnik na tyto trhy. A navíc Existují další opatření, další návrhy, které mohu ještě předložit panu zpravodaji, ale teď nechci tedy zabrat příliš mnoho času. Já tady souhlasím obecně s tím přístupem, který navrhl, ale myslím se, že je třeba nejenom dosáhnout konsenzu ohledně základních myšlenek, ale je třeba, abychom se pohnuli dále, abychom vytvořili účinné akční plány, které zaručí, že naše výrobky budou mít přidanou hodnotu. a že tedy ta naše přísná pravidla nakonec povedou k vyššímu příjmu pro naše zemědělce. Pokud se nám toto nepodaří, tak nesplníme svoji odpovědnost, nenaplníme svoji odpovědnost vzhledem k našim zemědělcům. Děkuji. Prosím další paní Ajuzo, ještě nejdříve. Děkuji, děkuji paní Stinové zpravodajce. Já naprosto souhlasím s tím, co paní Patrao řekla. Pokud jde o název tohoto programu Chutě Evropy, to je, myslím, nejméně důležité. Důležité je, aby to byl program efektivní a abychom dosáhli eh, toho, že se budou naše výrobky dobře uvnitř EU a i mimo EU prodávat. Tady je ovšem předpoklad na, na úrovni biodiverzity, životního prostředí, sociálních standardů, eh, norem, dobré životní podmínky zvířat. Toto vše eh, máme nastaveno velice přísně, ale znamená to, že naše výrobky jsou také dražší a toto je třeba vysvětlit. Jak EU, tak mimo EU pomocí propagačních opatření. Musíme to vysvětlovat i evropským spotřebitelům samozřejmě, protože jinak si budou volit jiné výrobky, například u vajec. Vejce eh, na ty tady máme obrovské požadavky, pokud jde o čtvereční metry eh, klecí a Nakonec vidíme, že při zpřísnění našich požadavků se dováží více vajec z Brazílie a Spojených států, ale čemu nám tedy je, že naše nosnice si žijí lépe než jinde na světě? Toto vše je potřeba vysvětlovat, až eh, spotřebitel se bude vybírat v obchodě, řekne si dobře, zaplatím o trošku více, protože tím pádem budu přispívat k tomu, aby se slepice dobře měly. Takže toto je nesmírně důležité. Pak je tady také zpráva EFSA eh, z 4. dubna, která říká, eh, že u řady výrobků, nebo že všechny zemědělské výrobky, které se dovážejí ze třetích zemí, mají eh, mnohem vyšší úroveň pesticidů než naše výrobky. Tak to je. Naši zemědělci, především na jihu, pěstují řadu plodin, kde obtížně bojují se škůdci, někdy se vzdávají vůbec pěstování určité produkce a pak dovážíme výrobky s vysokým obsahem pesticidů. To vše třeba uvádět v propagačních eh, projektech, aby eh, spotřebitelé věděli, proč platí více za evropské výrobky. Kromě toho eh, sdělení komise se mi zdá jinak velice mm, dobré, peněz je sice málo, ale tedy, jak říkám, důležité je, abychom propagovali výrobky v rámci EU při té příležitosti, abychom vysvětlovali, proč jsou naše výrobky lepší a dražší. Také eh, bychom eh, měli eh, vstupovat tímto způsobem na privátní trh, nastavovat transparentní a jednoduchá pravidla a normy musíme si být vědomi toho, že naše zemědělství je mnohem dražší eh, než zemědělství v jiných eh, regionech. Eh, to tež platí například pro ryby a tak podobně. Jenomže v Ázii třeba nejsou takové přísné kontroly jako u nás. A opět je potřeba to vysvětlovat, proč naše rybí výrobky jsou lepší a dražší. Takže to, co tady zaznělo ohledně vína, mm, souhlasím, je to vlastně potravinový výrobek, který napomáhá e, tvorbě pracovních míst e, v primárním sektoru i v souvisejících sektorech a je potřeba ho podporovat. Děkuji. Hallward, Boyd Dorfman. Děkuji, Hovarde. Pak pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Pro nás je tento sektor velice důležitý pro řadu členských států a pro mě je tady důležité, že v tom sdělení je podpora vývo- vývozu. Takže 4,2 milionů pracovních míst záleží na tomto sektoru a u nás je to jeden z nejdůležitějších původních výborných, eh, výrobních sektorů který opravdu má na starosti řadu pracovních míst. A proto je důležité, abychom teď přehodnotili tato opatření v kontextu reformy SZP. Tento sektor nadále je velice úspěšný, ale přesto se potýkáme s obvyklými problémy, které tady v našem výboru řešíme opakovaně a komise často to, to sama tedy přiznává a sice přílišná administrativní zátěž. Komise přiznala, že pravidla uh, a samotné řízení programu by se mělo zjednodušit a mělo by být operativnější, to je všechno hezké, ale mělo by to všechno se skutečně v praxi zjednodušit pro výrobce, nemělo to být jenom na papíře a proto bychom měli zvlášť tedy zaměřit produkt na aplikaci pro řadu, pro vícero produktů, tak abychom, a pro vícero členských států, aby to bylo jednodušší, takže mě by zajímalo, co komise v tomto ohledu plánuje. Je ale jasné, že jsou tady také příležitosti pro uh, propagaci kvat kvality eh, produktů, především pokud jde o PD, o ta chráněná označení, ty speciální tradiční produkty a tak dále. Toto je důležité třeba i pro rodinné farmy, pro střední zemědělské podniky a pro regionální ekonomiky a měli bychom tomu věnovat zvláštní pozornost sdí, sdělit spotřebitelům, jaká je hodnota SZP a našich vysokých standardů pro produkci, který, které musí dodržovat naši farmáři. To je důležité pro to, abychom skutečně efektivně zvýšili povědomí o tomto a něco udělali. To sdělení a doporučení, že bychom se měli zaměřit na nové trhy, to se mi líbí, ale mám trošku obavy, z toho, že se tam doporučuje propagace, propagační aktivity, které by měly být na, zaměřené na místní trhy a že by to mělo být také zaměřeno na programy rozvoje venkova. Stá se mi kontraproduktivní, že bychom měli propagační systémy, směšovat s kohezivní politikou, s politikou soudržnosti, protože podle mě je jasné, že se musíme zaměřit na třetí trhy. A nějaká politika, kdy jedna velikost má padnout všem, to skutečně nemusí vyhovovat spotřebitelům ve třetích zemích a zároveň spotřebitelům v EU. Spotřebitelé stále více se skutečně zaměřují na místní produkty a proto uh, bychom neměli vytlačovat z programu pro rozvoj venkova tyto místní regionální producenty. Ty tradiční produkty, místní produkty jsou stále atraktivnější a stále více farmace, eh, pardon, farmářů se na to zaměřuje. Celá řada malých a středních podniků a mikroproduktů eh, prodává, vyrábí vysoce kvalitní místně produkované výrobky. A proto přístup k financím to je součást udržitelného provozu těchto nových malých podniků a je, důležit, je tady jasné, že bychom takto mohli jak doma, tak v zahraničí posílit naše pozici. Je jasné, že pokud se to bude správně provede, tak to bude mít extrémní dopad, pozitivní dopad na uh, vývoz, ale zajímalo by mě, jak se to propojí s novými pravidly, především pro zelené zadávání veřejných zakázek. Máme vysoké standardy pro bioprodukty a tak dále a to všechno musíme podporovat. Uh, podporovat eh, také informovanost tak, abychom měli přístup na další trhy. Je jasné, že aktéři přímo v tomto sektoru chtějí, aby tato opatření byla efektivní, aby pracovala pro ně. Já se tady těším na spolupráci s panem Sprovodajem eh, na touto zajímavou a včas eh, uvedenou zprávou. Herbert Tofrand, prosím, můžete uzavřít. Presidente, io posso essere molto breve. Secondo me... Děkuji, pane zpravode, pane předsedo. Jsou tady dvě otázky, které chci zodpovědět. Máme 55 milionů k dispozici. A toto je... To, to je tisíce, jedna tisíce, to je jedna tisícina pro ze toho balíku na společnou zemědělskou politiku. A teď si musíme klást otázku, zda tedy jedna na rozpočtu SZP je správný odnos. Teď tedy Jestliže tedy konkurenceschopnost má být podporována, o které tady hovoříme už dvě hodiny, tak si myslím, že je to příliš málo. A druhá ústřední otázka tohoto, této složky spočívá v tom, abychom se podívali na to, co musíme udělat, co musíme udělat pro propagaci výrobků na trhu. Zpravidla se jedná o velice komplikované propagace. Je velice těžké dělat propagaci pro značky, které jsou k dispozici. Jsou to evropská vína, evropská jablka, evropské těsto. To nemáme eh, něco takového na trhu. Máme tady šampaňské, máme tady Chianti, máme Bordeaux, ale evropské víno to na trhu nemáme. Jaký smysl tedy potom má všeobecná propagace a reklama? Jestliže podniky by se potom měli z 20% podílet na této kampani, ale nebudou to dělat, protože nemohou v podstatě označit ty výrobky, pro které chtějí dělat reklamu. Abychom se z toho dostali, musíme se více soustředit na naše původní označení původu, to je skutečně transparentní údaj na tom zboží na trhu. A to jsou evropské značky, ale pokud jde o soukromé značky, tak samozřejmě tady máme otázku, která je mnohem komplikovanější. Já jsem chtěl poukázat eh, a upozornit na tyto dva body. To platí pro tento spis a platí to také pro v podstatě zákonodárství. A ten pán Kapolosantoš. Děkuji, pane předsedo. Budu stručný. Chtěl bych eh, se eh, chtěl bych se zapojit do diskuze jenom tak, že budu informovat eh, zpravodaje v tom smyslu, že je třeba zohlednit potíže při financování. Nechci dále do detailů diskutovat, ale já si myslím, že pokud to bude tedy zahrnuto do těch přímých pladeb, tak to nebude způsobilé. Tak teď tedy jenom chci říci, eh, se musíme rozhodnout pro to, zda je to správné rozhodnutí nebo ne. Děkuji Luizi a nyní pan ředitel Pačeko a Potom ještě Šosebové jakožto zpravodaj. Děkuji, pane předsedo, a srdečný dík ještě panu zpravodaji Žosebové. Já nebudu opakovat to, co už řekl. Předložil opravdu velice dobré teze, dobré sdělení a přišel také s určitými nápady, které podle mého názoru jdou správným směrem. Musíme naše výrobní systémy podpořit. Potřebujeme udržitelné výrobní systémy. Naše zemědělství a praxe musí být podporovány a to také zmínilo mnoho členů výboru. To jde opravdu správným směrem to je cílem a smyslem našeho podpůrného programu. A musíme samozřejmě také reagovat na krize, které existují. My víme, že současný systém pracuje pomalu. Máme výběrová řízení a tak dále, ale tu situaci nemůžeme zatím změnit. Například v minulém roce jsme se přesvědčili, že je třeba okamžitě reagovat na dodatečná opatření. Pokud jde o ty členské státy, je to vždycky eh, citlivá otázka, kam poplynou ty prostředky. Dále se zde hovoří o zdrojích zemědělské politiky a my musíme být schopni uh, zvládat eh, všechny výzvy. Pokud jde o specifické otázky, chtěl bych připojit v této souvislosti ještě jednu věc. Musíme pracovat také na tom, abychom eh, měli větší podíl na trhu mimo Evropskou unii. To je také cílem našich odbytových opatření a já si myslím, že tady musíme přemýšlet o tom, jak do toho můžeme zahrnout příslušné značky. To platí například pro specifickou podporu eh, výrobků vinařství, ale v rámci všeobecných eh, podpor o tom musíme také uvažovat, zda by nemělo smysl ty naše výrobní systémy a náš image spojit se značkami abychom je mohli konkrétněji podpořit a dostat se také na trhy mimo EU. Pan Dorfman řekl v tomto směru eh, něco podobného. Paní Petroneš také. Teď tedy ke snahám, které je třeba uh, vyvinout smysl, ve smyslu těch podpůrných programů. Pan Hovarc o tom hovořil. Já si myslím, že je důležité eh, zmínit, že jenom 1% našeho rozpočtu máme na programy, které se provádějí ve více zemích společně. Takže my se musíme eh, posílit, musíme podpořit evropskou spolupráci, abychom uvedli na trh výrobky, které jsou vyráběny eh, podobnými výrobními postupy. A musíme tedy všichni být na jedné lodi. A ještě jeden takový malý odkaz, který se týká té skutečnosti, že všichni pravděpodobně dobře víme, že tady důležitou roli hrají tyto koloběhy, abych tak řekl. My jsme o tom už hovořili, když jsme hovořili o rozvoji, ale my máme k dispozici rozpočtové prostředky a musíme reálně vycházet z toho, že je třeba použít tyto prostředky také na podporu odbytu. A tady můžeme postupovat přes programy regionálního rozvoje. Děkuji panu Pačekovi za tyto závěry a nyní Šusebové. Ano, já jsem všechny připomínky vzal na vědomí pokud je o otázky rozpočtu, tam samozřejmě máme problém s rozsahem těch prostředků, ale jestliže tento rozpočet bude dán k dispozici na ty normální podpory a současně také umožní reagovat na krize, tak samozřejmě budeme mít problém. Obojí se nedá zvládnout najednou. Pokud chceme být úspěšní, tak velice zatížíme rozpočty, chceme-li mít vyvážený rozpočet pro odbyt a pro určité období a potom dojde ke krizi, tak si musíme klást otázku, máme dát všechny peníze na zvládnutí krize nebo ne? Já chci apelovat na komisi, aby o tom znovu popřemýšlela, jak reagovat na tyto krize. Jestliže tedy eh, v tom rozpočtu, který eh, je určen pro odbyt eh, a pro podporu, tak potom samozřejmě nemůžeme tento rozpočet použít na krize. Další bod který chci stručně zmínit, je zajímavý a musíme přemýšlet o tom, jak to zmínit. Někteří kolegové hovořili o tom, že musíme mít na zřeteli i trhy mimo EU ve třetích zemích. To tedy znamená, musíme získat podíly na trhu v zemích mimo EU. A já si myslím, že podpora odbytu to je určitý model, který chceme použít. Ale jestliže budeme hovořit o zemích, které mají velkou přidanou hodnotu, tak tam musíme provádět také opatření na podporu odbytu. Nesmíme zasahovat do těch trhů tak, že by to ohrozilo vlastní produkci těch zemí, kde se trhy nacházejí. Nesmí to tedy jít na úkor lokální produkce. Samozřejmě, že musíme podporovat ty výrobky, pro které chceme najít uplatnění na trhu. Ale já si myslím, že pokud jde o evropské produkty, tam se jedná také o tom, že tyto výrobky mohou najít dobrý odbyt s výjimkou některých druhů vín a podobně. Pokud jde tedy třeba o eh, síry, tak tady máme velmi malé zastoupení trhů ze třetích zemí. Ale já bych se rád zeptal komise, proč považuje za důležité vycházet z té myšlenky, že my všichni vidíme, že sociálně a hospodářsky nahlíženo ty místní trhy umožňují výrobcům eh, dávat výrobky na trh v neprostřední blízkosti. A my se samozřejmě snažíme podpořit nákup těch výrobků přímo na tom lokálním trhu. A já si myslím, že všechny systémy eh, jsou zavedeny v podstatě eh, jakožto ty koloběhy a teď se jedná o to, jakým způsobem je řízena poptávka po těchto výrobcích. Já si myslím, že to můžeme lépe strukturovat, například v Itálii, kde počet lokálních trhů s čerstvými výrobky, eh, které byly vytvořeny při místními výrobci, eh, poklesly. A já si myslím, že musíme přispět k jejich eh, znovu oživení. Tolik tedy k všeobecným připomínkám a já si myslím, že se rádi dozvíme ještě další připomínky. Děkuji, Jose, děkuji všem. Dnešní schůze tím končí. Zítra ráno se sejdeme v 9 hodin a e, 15 hodin zítra odpoledne budeme mít zpravodajce a koordinátory. A sejdeme se také s panem komisařem. Přeji vám krásný eh, zbytek dnešního večera a nashledanou zítra.